23. února. Za prvé pořad jednání nemá tady připomínky, můžeme eh, přijmout eh, pořad jednání bez změn. Nevidím, eh, že by někdo namítal, takže po dvě sdělení předsedy. Nemám. Takže to je snadné a rychlé. Za třetí, eh, schválení zápisu z 30. listopadu až 1. prosince 2015. Nemáte-li eh, připomínky, eh, budeme zápis používat za schválený. Ne, tak je to v pořádku. Realizace nové politiky pro spotřebitele energie. Rád bych vám připomněl, že návrh eh, eh, zprávy tentokrát eh, nepředloží paní Griffin, ale paní Moody. Za minutu. A tato zpráva je založena na sdělení komise z roku 2016 realizace nové politiky pro spotřebitelé energie. Jak vidíte, my se pohybujeme krok za, krok směře, za krokem k směrem k energetické unii. A já bych rád potrhl, že ta zpráva úzce souvisí s zprávou pana Langena o, o nábrhu trhu s energiemi nebo s elektrickou energií, kterou budeme probí, eh, který budeme probíhat tento návrh eh, následně za nějakých 45 minut. Takže tyhle dvě věci do značné míry souvisejí. Ta druhá se tedy týká uspořádání trhu s elektřinou především. Ani ne tak tolik s plynem. A teď eh, ke zprávě paní Griffin, protože to pořád zpráva paní Griffin a dal bych eh, nyní eh, slovo kolegyni Můdy, aby nám tuto zprávu předložila. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za také úvodní slovo. Tereza bohužel dnes eh, s námi nemůže být, ale požádala mě, abych eh, představila její zprávu k realizaci nové politiky pro spotřebitel energie. Energetická unie by měla v jádru mít zájmy občanů. A myslím si, že energetická transformace by měla vést k, k demokratičtějšímu energetickému systému, který bude prospívat společnosti jako celku a zapojí více občany a, a obce. Šířej to pracovní dokument komise ke spotřebitelským trendům v spotřebě energií Eh, ukazuje, že je eh, velká, velký nedostatek, k, eh, pokud je o důvěru a transparentnost trhu, což vede k vysoké, vysokým spotřebitelským cenám. Například 31% účastníků průzkumu uvedlo, že měli problém se svým dodavatelem elektřiny za poslední tři roky. Já můžu konkrétně pohovořit o situaci v Británii. Tam úřad pro um, hospodářskou soutěž a trhy a proskoumal dodavatele elektřiny a ty eh, výsledky jsou do nebe volající. Odhaduje se, že spotřebitelé zaplatili o 1,2 miliardy eh, eh, za rok víc od letech, v letech 2009 až 2013. Také se zdůraznilo, že přes dvě třetiny zákazníků jsou uvězněny do drahých nevhodných tarifů Minulý eh, týden British eh, Gas eh, oznámil nárůst zisků o 31% v segmentu domácností, zatímco ceny poklesly o nějakých 25% a spousta domácností, miliony domácností si musela vybírat mezi topením a jídlem letos zimě. Naším cílem je vytvořit eh, funkční trh s energiemi, který prospěje eh, spotřebitelům, demokratizuje energetický systém tak, aby spotřebitelé mohli využít energetickou transformaci, eh, transformaci mohli vyrábět svoji vlastní energii a být, nebo efektivně využívat energie. Cílem nebo hm, prostředkem má být eh, lépe eh, sladit eh, velkou, velkou obchodní trh a malou obchodní trh a samozřejmě také ochránit ty nejzranitelnější v naší společnosti, zabránit energetické chudově. Zpráva zdůrazňuje hlavní doporučení k dosažení těchto cílů narůstající transparentnost a jasnost vyúčtování, vytvoření pravidel pro srovnávací stránky webové, Eh, přivádění spotřebitelů k eh, nejvhodnějším tarifům a zachovávání sociální, sociálních tarifů pro eh, ty nejzranitelnější a Eh, omezování eh, pokud eh, za předčasné, předčasnou změnu dodavatele. To jsou nekonkurenční praktiky, to je velice důležité pro Terezu a zabraňuje to změně dodavatele. Musíme také propagovat systémy kolektivní změny dodavatele. Velké skupiny by měly být schopné změnit eh, dodavatele, aby si snížily náklady a zátěž. Potom eh, vytvoření eh, samovýroby a řízení strany poptávky a chytré elektroměry musí být podporovány tak, aby občané mohli eh, plně hrát roli v energetické transformaci. Je také nezbytné, říká Tereza, aby se ta zpráva omezila na spotřebitele ze strany domácností, protože teď je opravdu eh, třeba zaměřit se na úlohu občanů a účast občanů v energetické transformaci. Tereza také eh, chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci a těší se na spolupráci s nimi po eh, té, co, byly, co, co budou předloženy všechny pozměňovací návrhy. Potom také Tereza chtěla dodat, že díky našemu členství v EU, a já eh, to potrhuji také, můžeme eh, vykořenit nebo zničit energetickou chudobu, posílit spotřebitele a prohloubit eh, hospodářskou soutěž. Nemůžeme to udělat eh, sami v izolaci. Bude nás, budeme silnější, když 28 členských států podpoří zranitelné spotřebitele, budou chránit práva občanů a budou řešit nepoctivé praktiky. Děkuji. Děkuji vám. Tolik tedy eh, slova naší zpravodajky. A děkujeme eh, paní eh, Griffin. A nyní stručné vystoupení našich stínových zpravodajů nebo zástupců politických frakcí. Pan Langen promluví za EPP. Děkuji. Je náš stínový zpravodaj zatím není přítomen eh, dnes odpoledne. Aspoň pokud je tedy o paní zpravodajko, by bylo eh, dávalo eh, smysl, aby se naplánoval ten termín vhodně. Ale dobrá, vždycky jsou nějaké důvody. Já teď řeknu to, co kolega a Kelly říká k tomuto. Čili já vám přednešu z jeho myšlenky. Přečetl si samozřejmě zprávu a kladl si otázku, eh, jak eh, lze eh, zásobování energiemi udělat demokratičtěji, jak považovat Británii za, za měřítko ochrany spotřebitele a zjistil, že na určitých místech je tady naivní pohled na trh, na trh s energiemi. Tolik tedy, pardon, mé, při, eh, mé poznámky a teď eh, eh, poznámky mého kolegy. Tady mám v zásadě tři kritické body. Tarify vedou k energetické chudobě. Tak nejdříve k tarifům. Tam paní Griffin přišla s návrhy, aby spotřebitelé mohli, tedy Eh, podniky mohly nabízet jenom eh, ty eh, omezený počet tarifů a dávali spotřebitelům ty nejvhodnější. To je, myslíme, omezení svobodné konkurence a také to odporuje tomu, že by spotřebitelé měli být akční, aktivními účastníky trhu. Oni, když jsou aktivní, tak odpovídají za svoji účast na trhu potřebují eh, širokou škálu na to, eh, aby, aby si mohli vybírat, ale nepotřebují žádné předpisy. Spotřebitelé mají eh, rozlišná přání a tarify jim nelze předepisovat. Tolik pan Kelly k tarifům, potom k vyučtování souhlasí s paní Griffin v tom, že transparentnost vyučtování je třeba zlepšit, ale místo toho eh, eh, nelze je zaplnit eh, zbytečnými informacemi, musí být čitelné. Já si pamatuji z konstatování bývalého německého Eh, kanceláře Hermota Schmidta, který už před 25 lety ve, svých, mm, ve svém městě Hamburku řekl, že nechápe své vyučtování eh, za elektřinu, protože když se tam dá spousta dalších informací, tak to není pochopitelné. Eh, některé nabídky také nepatří na účet, jak říká paní Griffin, u srovnávacích programů. Ovšem i já si říkám, jestli ta listinná forma, tak jak se vytvořila, vždycky poskytuje objektivní data. Bude důležité, aby každý spotřebitel měl možnost změnit tarif od eh, dodavatele relativně jednoduše, když eh, chce mít jiného dodavatele. Ty nové formuláře mohou poskytnout dodatečnou transparentnost, ale mm, nic jiného. Potom energetická chudoba. To je eh, možná zvláštní problém. Já, já se omlouvám, říká pan předseda. Ehm, už, už, už nemáme čas. Už jenom dvě věty. Takže eh, eh, to musí řešit členské státy ve své kompetenci a proto pan Kelly je proti celoevropské definici energetické chudoby. Potom praktiky, tedy příklady správné praxe jsou správné, užitečné a určitě Energetickou chudobu nelze vyřešit přes vyučtování. Toť vše. Děkuji vám. Děkuji za prezentaci eh, stanoviska pana Kary. A nyní za EKR paní pan Posud, která nahrazuje pana Foxe. Eh, stále stejné pravidlo, tedy máte slovo. Pane předsedo, já budu mluvit za sebe. Ne, nemůžu nahrazovat pana Foxa, budu mluvit za sebe. To je mnohem lepší. Děkuji, já budu pokračovat, eh, já mu to neřeknu. Eh, Vážný eh, pane, vážená paní mluvčí, zpravodajky, vážení kolegové, ten, eh, ta dnešní eh, zpráva se dotýká celé eh, řady ožehavých věcech, které už zde byly vyjmenovány, které jsou opravdu no, hodně souvisejí tedy s tím energetickým trhem dneška. Paní zpravodajka se snaží tedy poukázat na jejich příčiny. Už se tady hovořilo o nízké ceně maloobchodní a o změně dodavatele a o lepší ochraně spotřebitele a tak dále. Bohužel bych ráda podotkla, že eh, paní zpravodajce se nedaří eh, vždycky eh, přijít se správným řešením. V té zprávě je celá řada různých námětů na pravidla a povinnosti pro dodavatele a spotřebitel je zde vnímán jako pasivní bytost, které je třeba pomáhat neustále. Já si myslím, že to nejenom znamená podcenění evropského spotřebitele, ale v prvním řadě eh, to zahrnuje zbytečně naše výroce energie eh, zbytečným administrativním řemenem. A tady si musíme dávat pozor. Kromě toho eh, konstatuji, že v té zprávě se hovoří o spotřebitelích, a hovoří se tady o celých rodinách, ale eh, spotřebitelé jsou také eh, podniky a já jsem podal pozměňovací návrhy v tomto smyslu, protože eh, tady je třeba také se zaměřit na podniky, na podniky, které vytvářejí pracovní místa pro naše rodiny a také velice závisí na energetickém trhu. Čili já bych vyzvala k tomu, aby tady byl rozšířen záběr té zprávy. Děkuji. Madam, on behalf of ALDE. Děkuji. Mm, za ale paní Mlinár. Děkuji. Pane předsedo, já chci poděkovat zpravodajce za její dobrou práci na této zprávě a e, dobrou spolupráci mezi našimi frakcemi. Je pravda, že energetika prochází zásadní, trans, zásadní transformací. Musíme zajistit, aby eh, spotřebitelé byli eh, centrem pozornosti. Je potřeba zvýšit eh, sílu a mm, spotřebitela zvýšit příležitosti aktivní participace spotřebitelů, tak jak bylo již prezentováno ze strany předřečníků. Ehm, jak eh, zdůraznila paní Griffin, nedostatek transparentnosti informací o nákladech a spotřebě eh, nám jako spotřebitelům znesnadňuje se zamyslet nad ehm, spotřebou energie a změnami svého chování. Pokud chceme, aby se, aktivně, aby se spotřebitel aktivně na tom podíli na snižování spotřeby i nákladů, tak potřebujeme především dostupné, dostupná data informace v reálném čase. Musíme zajistit, že rychlý vývoj ICT, především smart měřidel ve všech členských států, je třeba zajistit. Také souhlasím, že se musíme zaměřit nad velkoobchodními a maloobchodními cenami. E, ceny elektřiny a plynu klesají v Evropě, ale to se neodráží v fakturách pro spotřebitele protože je tady rostoucí podíl daní poplatků a poplatků za sítě. Aby se nám dařilo úspěšně řídit energetickou transformaci a vytvořit flexibilnější energetický trh, je třeba zvýšit účast lokálních a regionálních aktérů, jako jsou města, obce, protože ty mají nejužší vazbu na občané a mohou uh, um, spojit, en, eh, mohou přiblížit energetickou, energetickou unii spotřebiteli. Děkuji a těším se na budoucí spolupráci. Děkuji. Pan Maragal za zelené. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Grefiny, když tady teď není. Eh, ale děkuji i eh, kolegyně, která ji zastoupila, také to řekla velmi dobře. Eh, děkuji za práci, která byla odvedena na této práci. My sdílíme tady celou řadu názorů, které jsou již vyjádřeny v této zprávě. Máme tedy možnost dosáhnout značné změny ve fungování energetického trhu, což by bylo pozitivní. Od centralizovaného modelu bychom mohli přejít k decentralizovanému modelu. Od eh, modelu s fosilními palivy bychom přešli eh, k čistým energiím. Eh, vlastně bychom takto měli možnost přejít k skutečně zelenému trhu, který by dával mnoho možností eh, volby, což zatím momentálně nemáme, protože v celé řadě zemí je velmi málo velkých poskytovatelů, kteří vlastně eh, nedávají spotřebitelům žádnou velkou možnost stále více a více občanů jsou jak producenti, tak spotřebitelé energií. Musíme s tím počítat, stejně tak jako musíme spočítat také s místními eh, dodavateli a producenty energií, kteří budou sehrávat stále větší a větší úlohu. A také chceme počítat s dobře informovanými spotřebiteli, jak bylo správně tady řečeno. A eh, to eh, budou spotřebitelé, kteří budou moci se rozhodnout o tom, co chtějí, co potřebují a tedy tímto způsobem také ovlivnit ceny samozřejmě eh, je zapotřebí udržet i skutečnou eh, hospodářskou soutěž mezi dodavateli, soukromými dodavateli eh, těchto energií a zabránit zneužívání nejrůznějších silných postavení na trhu a zabránit tomu, aby někteří hájili své velké výhody. Eh, naše frakce, stejně tak jako frakce socialistů, eh, se domnívá, že je třeba vytvořit účinný a konkurenceschopný trh eh, a myslím, že v tomto směru by se i eh, konzervativci a další měli projevit jako skutečně eh, aktéři této změny a nikoli eh, jen se uchylovat ke slovům, po kterých nenásledují činy. Věříme, že tady ještě dojde k dalšímu doplnění návrhu a my si uvědomujeme, že když Eh, tento, tato zpráva bude náležitě také zohledněna komisí, pak si myslím, že eh, budou náležitě respektovány potřeby a práva spotřebitelů a občanů. Děkuji. Děkuji. Jménem GUE Javier Benito Seulaga. Máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat zpravodajce za to, že začlenila eh, návrhy, které jsme již v první fázi předložili. Eh, to je především to, že přechod eh, k novému modelu energií musí být model, který půjde směřovat decentralizovaným způsobem a že Eh, umožní daňově, daňově i v jiných aspektech dosáhnout tohoto nového modelu. To je v odstavci 12. Jsme tedy velmi rádi, že tato zpráva se ubírá správným směrem podle našeho názoru. Nicméně i přesto musíme říci, že některá řešení eh, se pouze zaměřují na to vytvořit ještě liberálnější model, než tady je ještě liberálnější pro poskytovatele. Ale tady v takovémto oblasti, kde je celá řada monopolů, je třeba říci, že tady hrozí, že vlastně eh, se eh, tito obří dodavatelé zmocní svého monopolu i prostřednictvím dodávání obrovitelných zdrojů. Dále je tady pojem eh, energetická chudoba. Myslíme si, že v této věci může Evropská unie udělat ještě hodně. Je třeba vytvořit konkrétnější opatření, abychom řešili skutečně naléhavé sociální situace. Energetická chudoba dnes eh, postihuje 50 milionů občanů. To jsou čísla podle našeho názoru příliš vysoká. Eh, proto si myslíme, že podniky eh, by neměly odpojit služby jen proto, že příslušný odběratel je příliš chudý. Eh, je třeba stanovit také sociální eh, tarify, sociální ceny pro eh, znevýhodněné občany. Takovéto, takováto řešení je třeba nabízet pro řešení sociálně naléhavých situací. Dále je tady článek 5 ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která hovoří právě o takových situacích, kdy je tady extrémní naléhavost a na to musíme reagovat. Děkuji vám. <clears throat> Thank you very much. Děkuji. Další řečník, pan Tambua Ráno za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegovi za vynikající zprávu. Shodneme se na obsahu a děkuji především že, za to, že se věnuje i e, dalším otázkám a mm, já doufám, že všichni aktéři se mohou účastnit na zpracování jasnějšího textu. Něk- kterých sporných bodech je rozhodující najít společné koncepce energetické transformace a e, jasně definovat na evropské úrovni pojem spotřebitele. Potřebujeme lepší podmínky pro informovanost a ochranu našich občanů a také se aktivně zúčastnit energetického trhu pro všechny bez diskriminace, nezávisle na ekonomických, sociálních podmínkách nebo digitálních schopnostech. Je třeba mm, dělat informační kampaně, vzdělávání, Toto ještě není dostatečně prostudované, je třeba zkoumat i změny v modelech chování spotřebitele, abychom na tomto základě mohli definovat budoucí legislativní opatření v energetice. Žádáme, aby faktury byly jasnější, standardizované, přehledné, protože v současnosti jsou mm, velice složité. A občané by měli mít k dispozici nezávislé nástroje na porovnávání cen. Je třeba se také věnovat problematice energetické chudoby. 50 milionů osob, které trpí tímto druhem chudoby v EU, tak bohužel jejich počet roste a všichni občané eh, mají právo na energii a nemůžeme je nechat bez eh, této základní služby. To je jeden ze základních jedno ze základních práv občanů a je důležité, aby eh, měli přístup k energii, pitné vodě a navrhuju, aby se energie chápala jako společný evropský statek. Pane předsedo, eh, ta zpráva přichází ve správnou dobu. Energetika se rychle mění, spotřebitelé jsou stále více participují a mají více možností ovlivnit spotřebu. Ehm, mm, nicméně ehm, by měli profitovat ze změny dodavatele, to je správné stavět spotřebitele do centra pozornosti, nicméně z toho nejsou vyvozeny správné závěry. Ne všichni spotřebitelé mají stejná přání a potřeby, ne všechny trhy stejnou úroveň integrace. Je důležité, aby pro spotřebitele vznikly správné podmínky, aby existoval retailový trh, ehm, který by nebyl e, organizován top-down, ale více se otevíral. A tady chci e, zmiňovat některé body, které se týká té zprávy producenti, nejenom producenti, eh, musí být, mm, musí být eh, se chovat eh, férově, ale všichni účastníci trhu. Ne ve všech zemí je implementace, to znamená změna poskytovatele nízká. Padla tady zmínka v Británii. Jde vždy o stupeň konkurence na tom trhu. Dále faktury jsou složité E, a už víme, že to je přeregulované, takže větší transparentnost, ale rozumně. Srovnávání s jinými poskytovateli to nepovažujeme za smysluplné na vyúčtování ani standardizované tarify. My jsme proti tomu, aby automaticky do spotřebitel dostával eh, nejlevnějšího poskytovatele. To by si měl rozhodnout spotřebitel sám. Energetická chudoba. Ani tady eh, se my jsme se neměli zaměřovat jenom na poskytovatele. Všichni jsou eh, zodpovědní, jsme proti nepřímým subvencím, a ne, aby nebylo tedy méně daň, více daní, ale svobození od daní a podobně. Dále sociální eh, tarify ne na evropské úrovni, to je úkol um, národních států, to nemá co dělat na vyúčtování a proti tomu jsme podali odpovídající pozměňovací návrhy. Děkuji. E, pak je tady eh, příspěvek stínových zpravodajů, zástup, tady byli zástupci politických frakcí stínových zpravodajů, nyní eh, mají slovo další kolegové, pan Nika. Pane předsedo, já přeji eh, Tereze Grefy hodně úspěchů, přeji, aby se co nejdříve uzdravila. Je to kritické téma, jak bylo řečeno několika zástupci eh, politických frakcí cenová konkurence a to, aby spotřebitel eh, platil správnou cenu, je mm, velmi důležité. A jak může platit vyšší cenu, když ve všech zemích je stejný problém monopol dodavatelů. Můžete udělat změny mm, v jiných oblastech poměrně snadno, ale tady závisíte na kabelech, na, na, tedy na, na uh, drátech, které přicházejí do vašeho domu. Eh, mm, poskytovatele uh, eh, mm, vyšují ceny až na nesnesitelnou úroveň a často spotřebitele platí uh, neop- důvodnitelné ceny. My potřebujeme větší konkurenci, eh, regulaci, aby dodavatelé mohli používat distribuční síť a energie byla eh, skutečně založena na reálných cenách. K energetické chudobě to je aktuální téma. Mm, vzhledem k nedostatečné konkurenci máme nyní 50 milionů lidí, kteří jsou v situaci akutní energetické bídy. Pro ně je luxus eh, mít dodávky energií. Proto vítám mm, postoj politických frakcí a ochotu mm, vytvořit dobrou zprávu. Pan Blanco López jako další. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Také já se chci připojit eh, k těm poděkováním zpravodajce za její výbornou práci. Eh, toto je velice důležitá věc, kdy občané chtějí nejenom čistou zelenou energii, ale také chtějí eh, mít možnost, aby sami vyráběli, skladovali svou vlastní energii což není vůbec jednoduché a mnohé země, například moje země, to eh, neusnadňují. A dále chtějí také dekarbonizovat ekonomiku. Není možné dosáhnout cílu z pařížské konference, nebudou-li, nebudou-li občané sami k tomu výrazně přispívat. To znamená, je třeba dát eh, občanům všechny nástroje k tomu, aby mohli srovnávat ceny, aby mohli snadno změnit eh, dodavatele, a aby eh, také tady byla účinná eh, situace na straně poptávky. V této situaci v energetice eh, potřebujeme postupovat tak, abychom reagovali na potřeby občanů. Ti musí být v centru našich starostí. Není možné vyloučit miliony lidí, kteří nemají dostatek peněz na to, aby si zaplatili za světlo. Hovořilo se tady již o chudobě, energetické chudobě. To podle mého soudu musí být opravdu prioritní věc. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. A nyní pan Schaffhauser. Vážení kolegové, já nevím, jestli žijeme ve stejném světě, ale to se často stává ve, v Evropském parlamentu. Já bych chtěla v této zprávě eh, zdůraznit eh, jednu pozitivní věc, což je energetická eh, účinnost. To všem v energetice to není totéž jako v jiných oblastech. Toto je jako zbožné přání, jako když si přejeme něco od Ježíška k Vánocům. Který trh v energetice je nejkoncentrovanější, je to právě francouzský trh. My máme vlastně monopol největší energetické firmy na světě. A kde je nejlevnější cena elektřiny? To je francouzská cena opět. Tak prosím, přestavte, přestaňte hovořit o všeobecné konkurenci, když my máme přirozený monopol a přitom dlouhodobě máme eh, velice dobrou tržní situaci. Toto trh dlouhodobě sám udržet nemůže vaše vytvoření konkurence ve všeobecné situaci, to povede k další eh, chudobě. A vy tvrdíte, že chcete odstranit chudobu v energetice, ale je to jako kdybyste se snažili chodit po hlavě. Prosím, eh, snažte se eh, vědět, o čem hovoříte, když o tom hovoříte. Děkuji, pan to. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Text, který je předložen paní Griffin, je velmi zajímavý. Eh, tady eh, trh potřebuje spočívat na pevných pilířích. Třetí eh, balíček musí být dokončen. Boj proti energetické chudobě, vytvoření konkurenčního prostředí, to jsou všechno cíle, které Tereza ve svém návrhu zcela jasně formuluje. A samozřejmě ehm, Maloobchod tady musí brát v úvahu také velkoobchodní ceny a e, fungující ceny energií, tedy elektřiny, e, které budou také solidární v maloobchodní verzi. To vše zdůrazňuje zpravodajka a také to zdůrazňuje velmi účinně. Já jsem spokojena. Když hovoříme v odstavci 6 o třetím balíčku, to je o transparentní a jasné situaci. Ano, to je přesně ten důležitý prvek nové situace. A také je to na první pohled srozumitelné protože tady potřebuje řada operátorů působit společně. Zatím to je taková situace, že tady není konkurence, ale zítra Zítra musí být jeden jednotný model faktury za elektřinu, za plyn, za obnovitelné zdroje, za eh, ověřování štítku a podobně. V celé Evropě jednotná podoba faktury. Nechápu, proč by to nemohlo působit eh, také v eh, poslední fázi distribuce, to je ve vztahu mezi spotřebitelem a poskytovatelem těchto služeb. Zde se teď pohybujeme v takové džungli všech možných tarifů a Eh, tady si prosím zvolme pakt transparentnosti. Děkuji. Mr. Royal as the next speaker. On Royal. Yeah. Also, the, the... Ano. Takže nejdůležitější eh, na zprávě je, že popisuje nějaký, nějaký problém, ale eh, u těch řešení na rozdíl od řady kolegů si myslím, že ta zpráva je mimo, že to není správně například standardizace eh, nabídek, eh, tarifních srovnávání, reklamy i eh, vyučtování. To to nepotřebujeme. Já vycházím z toho, že spotřebitelé jsou lidé, kteří jsou schopni získávat informace a umějí za sebe rozhodovat, čili nemůžeme, jak už řada kolegů říkala, tady zasahovat. Taky si nemyslím, že správnou cestou eh, je kolektivní eh, změna a dodavatele financovaná z Evropským fondů. Ani to nechápu, ani eh, to nepovažuji za smysluplné. A potom je tady energetická chudoba. Samozřejmě nějakých 50 milionů, jestli jich je, tak to bych chtěl vidět. To si myslím, že by byl problém. Ale hm, to, že energetická chudoba je, to ano, ale situace ve ženských státech se úplně liší. Každá situace je jiná a já si myslím, že velká odpovědnost za tak vysoké ceny proudu je eh, na nás, za naše politická rozhodnutí. My neustále eh, přicházíme s opatřeními, která zdražují energii. Eh, každopádně já si myslím, že tady nemusí existovat nějaký předpis, který by do budoucna toto organizoval nějakými státními pravidly, myslím, že jsou e, jiné možnosti, jak se dobrat k výhodným cenám. Na rozdíl od kolegů si také myslím, že e, hospodářská soutěž k tomu je e, nápomocná a od nás vám, z naší země vám mohu říci, že teď je ta konkurence tak intenzivní, že problém přenosu dodavatele vůbec není takový problém a to situace, kdyby eh, všechno ovlivňovaly eh, jednotlivé podniky. Byl pár podniků už je dávno pryč. Paní Kalas. Děkuji, já mám jenom jednu připomínku. Tam nesouhlasím se paní zpravodajkou a to se týká chytrých technologií. Myslím, že chytré technologie jsou tak negativní. Oni mohou eh, spotřebitelům dát sílu do rukou, aby mohli eh, činit informovaná rozhodnutí a tím začne fungovat trh a to také sníží ceny. Proto si myslím, že chytré eh, technologie mohou tady být také pozitivní. Děkuji. Děkuji. Za komisi. Pan ředitel Borghardt, máte slovo. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem si vyslechl vaše prezentace i také celou dnešní debatu a mohu si eh, s velkým uspokojením, že eh, téměř všichni se shodneme eh, na jednom základním principu a chci použít slova, která použila paní Moody. Potřebujeme dobře funkční a konkurenční trh, který sloužím potřebám spotřebitelů. To je naše hlavní zásada. A k tomu, co říkal pan Van Bosoj, ano, definice spotřebitelů musí být eh, široká a domácnosti, malé a střední podniky a promyslí spotřebitelé. To jsou všechno spotřebitelé, ano. Nicméně, o, co to přináší pro spotřebitele? Pokud, to, eh, pokud eh, tedy takto hodnotíme trh. Velice málo přináší trh pro spotřebitele. A musíme si tedy klást jak, otázku, jak zlepšit uh, situaci spotřebitelů v energetice. O to jde. A potřebujeme konkrétní práva. A tady uh, pan Magal. Um, pane Magale, potřebujeme realistický přístup a ne teoretický. Jako máme do značné míry dnes. Co tím myslím? Dnes máme změnu dodavatele, ale jak zpráva říká, směna dodavatele někdy je svázána s sankcemi. Tyto sankce musí zmizet a musí být možné přecházet volně od jednoho eh, poskytovatele k druhému. A potom eh, kolektivní eh, přecházení mezi dodavateli to už je také něco dalšího. Bylo prokázáno, že je to velice eh, silný nástroj, protože kolektivně máte daleko větší sílu než jako jednotlivec. Můžete zvýšit eh, síly spotřebitelů, tržní sílu spotřebitelů proti dodavateli. Dynamické ceny nebo dynamické účtování. Z toho, co říkala paní Kalas. Chytré technologie eh, zde také mohou pomoci, ale neměli bychom to nutit spotřebitelům, ale dávat jim na výběr ať už eh, budou chtít eh, se eh, držet standardního fakturování nebo dynamického. To je na spotřebitelích. Potom účty samotné. Ano, transparentnost. Můžu vám slíbit, že uděláme návrh, že první stránka účtu bude muset vypadat podobně ve všech členských státech a budou tam jenom relevantní informace pro spotřebitele a ne ty drobnosti, které, kterým nikdo nerozumí a nikdo je nechce. A potom ty eh, srovnavací nástroje cen. Ano, to je velice důležité a tady potřebujeme certifikované. Je spousta nástrojů na trhu, ale někdy nejsou důvěryhodné a musíme se postarat o to, aby byly uspokojivé. Potom samovýroba. Pan Blanco López. Ano, to je také jedna z těch, eh, jeden z těch prvků. A takzvaný eh, prospotřebitelé, prosumers, jsou tak trochu na holičkách, protože není právní rámec, ve kterém by mohli fungovat a my musíme poskytnout určitou právní jistotu ohledně toho, co mohou udělat a do jaké míry mohou také používat například distribuční síť. Potom k tarifům. Tady ta zpráva eh, zmiňuje standardizované tarify. A tady musím eh, říci, eh, že podporuji, co říká pan Langen. Chceme opravdu standardizované tarify? Pokud budeme mít standardizovaný eh, systém přepínání a dynamické ceny, tak tyhle nástroje jsou, myslím, mnohem lepší mm, než standardizace a konkurence to pak zvládne. Potom eh, reakce na poptávku, a to řeknu pane předsedo eh, stručně. Chytré, chytrá měřidla. Díky technice dynamické ceny mohou být účtování jedině, když budeme mít chytrá měřidla. Také zdůrazňuji to, co říkala paní Mlinár místní akce. Místní a regionální úroveň může přinést například spotřebitelská družstva. Ve vaší zemi, pane předsedo, já jsem sám a, a eh, navštívil minulý rok dva velice zajímavé projekty. A ukázalo se tam, co můžete eh, dosáhnout, když spojíte tu správnou výrobu, ty správné výroby eh, v různých obnovitelných energií, včetně biomasy. A poslední věc, eh, energetická chudoba. Já bych to eh, rozšířil na zranitelné spotřebitele také, protože to jsou dvě odlišné věci, ale je třeba řešit současně. Nicméně souhlasím s těmi členy výboru, kteří prosazují, abychom nepro, eh, nevytvářeli fond na úrovni EU. To je skutečnost EU, e tedy na, úrovni, na členské státech. Ale to neznamená, že EU nemůže nic udělat. Do značné míry už eh, jsme něco udělali. Můžeme se zorganizovat tak, abychom pomohli eh, zavést správnou praxi, pomohli členským státům, které zatím nemají eh, své systémy, aby toho dosáhli. Já jsem se teď vrátil se Sofie a s Bulharskem komise vytváří například liberalizaci energetického trhu. A začali jsme s čím? s řešením energetické chudoby a se systémem zranitelný, pro zranitelné spotřebitele a jsme velmi blízko cíle. Sebrali jsme správné postupy, dobré postupy z jiných členských států. A uvidíte, v květnu přijdeme se systémem, který podle mě je nepřekonatelný. Takže je to možné díky výměně informací, díky tomu, že si budeme pomáhat a tady možná budeme moci využít ty výbory, které máme, vést tu diskusi, ale Eh, regulovaná úroveň na evropské úrovni, to by zacházelo příliš daleko, myslím. Je to skutečně kompetence členských států. Děkuji. Děkuji vám. Paní Moody, eh, chtěla byste k tomu eh, zareagovat? Děkuji. A já velice vítám to, co říkali kolegové a komise na tuto zprávu. Myslím, že je zřejmé, že je tady schoda na tom, že potřebujeme řešit energetickou chudobu. A o tom, že se musíme postarat, aby eh, spotřebitel energii eh, získávali poctivou nabídku. Je třeba eh, transparentnost informací, aby, tak aby mohla fungovat hospodářská soutěž. Pokud jde o technologická řešení, tady asi nesouhlasím s paní Kalis, že tahle zpráva, že tahle zpráva to odmítá. My já si myslím, že musíme využít technologické možnosti, které máme. A také pokud je o evropské eh, řešení, které by eh, obnášelo eh, stimulování místních kroků, pokud jde o dodávku samovýrobu a uskladnění a musí nějak zvažovat otázky distribuce. Tak Terezu určitě bude zajímat, eh, co jste k tomu dnes odpoledne eh, přispěli a bude i nadále spolupracovat s eh, stínovými zpravodaji a bude se těšit na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji vám. A přejeme hodně úspěchu paní Griffin. Vážení přátelé, Lhuta pro mm, podání pozměňovacích návrhů k návrhu této zprávy je 25. února 12 hodin poledne, čili 25. února. Děkuji. A nyní bod číslo 5 na cestě k novému uspořádání trhu s energií. Projednáme návrh zprávy z vlastní iniciativy. Výměna názorů ke zprávě pana Langena navazuje na sdělení komise z července 2015 k uspořádání trhu s energií a zpráva pana Langena předloží předběžné názory výboru ITRE a parlamentu předtím, než komise eh, eh, předloží eh, tedy svůj legislativní návrh k uspořádání trhu s energiemi na konci roku. Takže teď už jsme slyšeli sdělení komise a čeká nás legislativní návrh. Některé eh, ty věci, které se zde budou projednávat, eh, například obsahují takové důležité věci, jako je bezpečnost eh, nebo zabezpečení zásobování energií elektrickou, úloha ACERu v budoucnosti, dotace energií a nebo roli záložních mechanismů, což je velice důležité v případě obnovitelných zdrojů. A no, také se to týká zásobování plynem pro eh, náš region. ITRE eh, bude konat veřejné slyšení k uspořádání trhu s energiemi eh, příští měsíc a to 17. března, to je velmi důležité, takže prakticky za měsíc sejdeme k tomuto veřejnému slyšení. Název zprávy eh, je poměrně obecný, sice uspořádání eh, nového trhu s energiemi, ale, ale týká se to především eh, trhu s elektřinou, otázky dodávek plynu. Tam jsou některé věci dodávky záložních mechanismů také, nebo úloha záložních mechanismů. A teď požádám pana zpravodaje Langena, aby předložil své eh, názory a svou zprávu. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Vy jste jmenoval ty nejdůležitější body slyšení 17.3. Eh, pak návrh zákona na konci roku. My máme tady před sebou zajímavé téma. Ehm, mm, ten návrh obsahuje také slyšení a moje zpráva už je dlouho k dispozici, je přeložena, takže může být prezentována. Eh, já vycházím z toho, že eh, kolegové to také četli, aspoň těch, ty, kteří se to týká. Já chci zmínit tři body kom, návrhu komise. Je, jeden cílem jsou je mm, další signály pro nové investory, ehm, na evropský přístup k energetické bezpečnosti a eh, posílení regionální spolupráce v energetické politice, především při investování do nových zařízení, interkonektorů a podobně a integrace obnovitelných energií. Na základě těchto tří cílů jsem připravil svůj návrh. Zmiňuji, budu zmiňovat několik bodů. Za prvé návrh eh, komise že mm, volatilní ceny eh, vysílají eh, důležité signály a jsou také součástí budoucího uspořádání trhu. To je šef eh, správné. Pokud by se regulované zájmy eliminovaly, tak by byly, byl konflikt mezi dlouhodobými investicemi a těmito signály, takže to by možná komise mohla vysvětlit. Další téma je bezpečnost dodávek Mm, mm, členské státy odpovědné za energetický mix. Komise eh, chce eh, mm, organizovat jinou dimenzi, aniž by brala kompetence členských zemí. Je tady celá řada pozitivních bodů. Třetí bod zesílená spolupráce provozovatelů sítí. Tady je již řada příkladů pozitivní spolupráce. Politicky je třeba rozhodnout, zda se mm, udělá další krok a spolupráce eh, se bude dále institucionalizovat. Jsou tady pozitivní i negativní příklady. Pak i další téma jsou eh, kapacitní trhy, to již bylo v řadě zemí Mm, zavedeno, protože tržní mechanismus ne vždy dobře funguje během restrukturalizace e-, energetiky a obnovitelných energií, energetický vnitřní trh, energetická e-, evropská konkurenceschopnost e, jsou ohroženy, oslabovány porušováním konkurence na národní úrovni je třeba zabránit narušování trhu státními opatřeními, minimálně je třeba zachovat základní princip evropské eh, eh, politiky konkurenceschopnosti, kterým si identicky aplikován v členských zemí. Další eh, je je přeprava elektřiny a sítě, to je důležitý předpoklad pro vnitřní trh. Ehm, zasíťování má stále mezery, to posud byl cíl 10%, komise navrhuje 15%, úzká hrdla v některých zemích je třeba je odstranit. Pak otázka cenových zón. Ehm, skutečná, který odraží nedost, musí odražet nedostatek proudu v některých regionech. A pak je otázka na komisi, v jaké ehm, perspektivy vidíte v těch cenových zónách. Pak obnovitelné energie, tady jsou příklady z mé země, že trvalé dotování eh, mm, přes pevné ceny již není vhodné, neodpovídá pravidlům trhu, když se, jsou 20 let eh, pevné ceny lepší, integrace obnovitelných energií je nutná, pravidla na podporu musí být tržně orientované a mm, je nutné posilnutelné energie i intraday trhy. Dále mm, distributoři. Již v 90. letech jsme mm, schválili první energetický balíček, tam byly mm, dalekosáhlé návrhy, e, aby se e, spojili uživatele do e, kteří jsou distributory, eh, toto je velice obtížná a eh, současně i důležitá otázka. Poslední eh, připomínka, stejně jako u všech návrhů, obsahové, obsahové omezení není všude dotaženo a já bych byl kolegům vděčný, kdyby toto mm, zohlednili ve svým hodnocení. Pan Zanato, prosím, jenom dvě minuty. Dvě, tři minuty. Děkuji. Návrh zprávy eh, kolegy Langna je dobrý, ale jsou tam body, které je třeba více prohloubit. Mám pocit, že to, o čem eh, tady mluví, neodráží přesně situace, jsou to společné cíle, ale mm, zmiňujeme tady i národní, vnitrostátní okolnosti. Já nechci spochybňovat kompetenci členských zemí, rozhodovat o vlastním energetickém mixu. Ale tady se nezabýváme už důsledky oblasti klimatických změn. Co se týče změny designu trhu, tak tady je třeba se zaměřit na obnovitelné zdroje. Tady se navrhuje 30%, jak se chceme dostat na 30%. pokud, nepřestane, eh, pokud mm, přestaneme podporovat eh, obnovitelné zdroje. Pak jsou tady kompenzační opatření. To je bod 23. Mm, tady je um, hypotéza ukončení, eh, kterých priorit nevinvestovat. investovat do možností uskladňování energií, jinak se bez těchto opatření se ale nedostaneme na 30 buďme upřímní. Potřebujeme si eh, třeba jasně definovat kompetence EU a současně si uvědomit význam subsidiarity. Mm, to platí pro členské státy pro market design. Kolega Lagen se soustředuje na národní řešení. Já si myslím, že jdeme nesprávným směrem. Jsou tady možnosti pro multilaterální fóra a ne rozhodování na evropské úrovni. spotřebitele, neměli bychom se tvářit, že neexistují a že nehrají důležitou roli při vytváření energetické unie. Za EKR. Děkuji. Eh, jenom stručně, eh, pan Krasnodemsky. Chtěl bych zdůraznit eh, tři věci, které v té zprávě považuji, která je velice vyvážená a stojí za podporu. Tři věci, které se mi zdají mimořádně důležité a vidím je pozitivně. Za prvé, práva ženských států určit e, vlastní energetický mix. Pan zpravodaj říkal, e, že že myslí také o určitých mechanismech unijních do budoucna, ale e, tady zdůrazňuje tedy to právo. Potom druhá věc, a to, co jsme slyšeli před chvílí, a sice obnovitelné zdroje energií. To je eh, třeba eh, se tím eh, zamýšlet. A potom regionalizace trhů s energií. musí se opírat o zásady platné pro všechny, včetně zásad ze třetího energetického balíčku. Ještě tři kritické připomínky. Jedna se týká toho, že, jsou zde, eh, že je zde vynechána úloha dlouhodobých eh, smluv v té zprávě. Druhá kritická připomínka se týká eh, negativního přístupu k těm silovým trhům, které jsou podstatnou součástí energetického trhu. A potom třetí obecná připomínka, která se týká také práce jiných výborů. V této zprávě eh, se nedostatečně eh, rozlišuje mezi západní Evropou a středovýchodní Evropou a neoceňují se zde náklady na reform eh, trhu s elektrickou energií pro region střední a východní Evropy, která má specifickou situaci. Děkuji za takto stručnou připomínku. Pan Riké za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já chci omluvit eh, našeho kolegu, který eh, je v Praze a přednesu jeho poznámky. Tady především děkujeme panu Langenovi za jeho práci a chci připomenout, že vytvoření skutečně evropského trhu elektřiny je zásadně důležité pro zajištění bezpečných dodávek a také pro omezení závislosti na třetích zemích a pro snížení nákladů na energie, a to jak pro podniky, tak pro soukromé osoby. Bylo tady také jasně řečeno, že trh musí zůstat Eh, důležitým bodem ve vývoji evropského eh, trhu. Eh, Podcílení konkurenceschopnosti v boji proti klimatickým změnám vyžaduje vytvořit předvídatelný legislativní rámec a zajistit technologickou neutralitu. A to samozřejmě také za provedení příslušných testů a e, odměnit právě ty nejlepší zjištěné postupy. Můžeme říci, že toto je velmi důležitá etapa, ale je třeba ještě definovat tu správnou úroveň, na které má probíhat spolupráce mezi národními a regionálními eh, politikami, které nemohou promíhat na úkor jiných eh, politik. Tady je třeba provádět konzultace i s dalšími eh, stranami a kapacita trhu je také, je také nutno ji zvažovat. Dále um, chceme podpořit návrhy, návrh pana Langena, který říká, že dříve, než se stanoví uh, cena, je třeba provést pilotní uh, studie. A uh, také potom volají všechny zúčastněné strany. Tady je třeba říci, že stále ještě na evropském trhu nemáme dostatečně důvěryhodné aspekty. Děkuji. Děkuji a nyní pan Turmes za zelené. Děkuji, pane předsedo. Především chci objasnit to, že mnohé v této zprávě sdílíme. Za prvé je to relativně kritický a skeptický eh, přístup k národní kapacitě plateb, což je věc, která by mohla eh, oslabit evropský vnitřní trh. A velice často to právě eh, probíhá pod tlakem eh, lobby, národních lobby bez jiných eh, srovnání. Pokud jde o regionální spolupráci, pane Langene, říkáte, že jste pro regionální spolupráci, ale dále říkáte, že v podstatě nepotřebujeme žádné evropské řízení v této věci pan Zanonato a pravděpodobně také komise. Uvidíme, co komise ještě řekne až v návrhu plynové, plynárenského trhu eh, a zda to také může mít dopad na elektrický trh. Jestliže chceme eh, spustit ekonomické výhody regionální spolupráce, pak potřebujeme mít určitou zprávu a řízení. Eh, já bych alespoň dal přednost lepší formulaci, ambicioznější formulaci v této věci. A další věc, která tady není dostatečně zohledněna, ETS bychom měli eh, posílit, říkáte, ale nenavrhujete žádné opatření. Eh, měli byste také možná říct, jaké konkrétní opatření navrhujete pro posílení ETS. A také je třeba Eh, zohlednit eh, reakci poptávky. Reakce poptávky je možná nejlepší způsob, jak dosáhnout flexibility v regionálním trhu. A pak je tady také určitá eh, ideologie proti obnovitelným zdrojům musíme uznat, že dokud eh, trh má tolik nedostatků z hlediska karbonu a dalších aspektů, potřebujeme mít dlouhodobé signály pro investice. Děkuji. Děkuji vám a prosím paní Ernsta Gue. Děkuji, já považuji za pozitivní, že několik věcí bylo minimálně uhlášeno jako podíl obnovitelných zdrojů, který by měl odpovídat vývoji trhu, ehm, sítě, ehm, regionální přístup. To, není to však ehm, úplně roz 22 energetický mix, celá ta otázka jaderné energie a tak dále, energetiky, to považuji za špatné. Tyto věci nemusíme tady předepisovat a byla bych proti. Důležité správné je kritická eh, mm, pozice ke kapacitní mechanismu, to by mělo být součástí slyšení, z toho vycházejí cenové signály. My jsme proti jasně, těmto, jasně proti těmto národním kapacitním mechanismům, protože není jediný model, který by byl tak zralý, že by se dal preferovat. Mm, byla by to základní změna tržního systému není potřeba, není to potřeba, eh, v této věci k tomu přispíme více než k vnitřnímu trhu energie. Mělo by existovat hodnocení dopadů a mělo by to být mnohem jasnější, eh, tedy ta skepce vůči kapacitnímu trhu, takže to je z mé strany. kolega Tamburáno. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji panu Langenovi za jeho práci, která je pozitivní a oceňujeme eh, kritiku mechanismu kapacity, jak už zmínili předřečníci. Reforma energetického trhu musí být klíčovým nástrojem, abychom urychlili proces dekarbonizace naší ekonomiky, abychom dosáhli evropských klimatických cílů. Některé body ehm, nový způsob aplikace obnovitelných zdrojů jakým způsobem se bude podporovat. Stejně tak bychom měli být ambicioznější, co se týče úlohy spotřebitele. Je třeba brát do úvahy eh, všechny elementy. Ehm, tvorby cen tento systém by měl být systémem participace více aktérů. Víme, že máme fluktující ceny, potřebujeme mít záruky inkluze, aby někteří evropští občané se nedostali mimo trhy, hlavně ty nejzranitelnější. V předcházející výměně nás zdrojů jsme zmínili 50 milionů občanů, kteří trpí energetickou chudobou. Je to 10 obyvatel. Když mluvíme o energii a mluvíme o účastní, mm, je třeba definovat vhodné finanční nástroje, abychom zvýšili počet výrobců. Mm, na to potřebujeme předpovědi do 20 na 20 až 30 let, abychom, mm, aby bylo lepší fungování trhu. Dotace eh, s ohledem na fungování mechanismu kapacity je to mm, neprospěch jiných ostatních sektorů, na to nesmíme zapomenout. Měli bychom mít k dispozici takový systém kompenzací, aby všichni aktéři měli stejné podmínky. Děkuji. Děkuji, pane. Já chci poděkovat panu předsedovi za tuto vynikající zprávu. Ehm, ukazuje se, že jak je nutně pro eh, nové trhy a všechny opatření, aby tento energetický trh byl ehm, funkční. Několik základních eh, úvah. Jednak to je mm, mm, cenová zóna, která by měla být zachována ehm, Mm, jinak by to vedlo k eh, vyšším nákladům. Dále rovné, rovná pravidla pro všechny účastníky, to jsou, základ, to jsou regulační podmínky, dále eh, podmínky pro čtování mm, a podobně. To je nutné. Eh, velkoobchodní malobchodní trh by se měl dále integrovat. Bezpečnost systému je třeba posílit obnovitelné hroje musí eh, odpovídat tečným podmínkám. My očekáváme eh, tendry, které budou odpovídat trhu a také eh, bude lepší management úzkých hrdel a tak dále. Co se týče kapacitních mechanismů, my jsme pro kapacitní prémie, pro transevropské e- elektrárny, bude, musí být jasná definice nových aktérů vzhledem k podmínkám, co se týče konvenčních elektráren a podobně. Musí to být systémový přístup. Středně době všechny náklady by eh, měly být eh, začleněny do eh, vyučtování. Co se týče energetického trhu, tak jsme pro jasný tržní rámec pro všechny aktéry a vytváření transparentnosti mm, oddělení pozitivních a negativních. Co se týče mm, vytváření přeshraničních pravidel pro energetického trhu, co se týče e, řízení úzkých hrdel, tak my jsme pro elektronické tendry, jsme pro otevření trhu, obnovitelné energie a jsme pro nové služby, které by se bylo možné kontrolovat. Děkuji vám, řečník byl přerušen. Je, musí existovat uh, jasná pravidla. Děkuji. Děkuji všem stínovým zpravodajům a nyní další řečníci. Pouze minutu, prosím, máme dlouhý seznam. Pouze jedna minuta pro každého řečníka. Pan Blanco López jako první. Děkuji. Energetická unie Eh, se musí opírat o vzájemně propojený trh elektřiny v celé EU, aby bylo možné využívat eh, obnovitelné zdroje, zajistit účinnost trhu eh, a také dávat elektřinu za přijatelné ceny naplnit eh, tyto cíle. To znamená eh, realizovat propojení eh, našich zemí, abychom například dosáhli lepšího propojení také Pyrenejského poloostrovu a také brát v úvahu kapacitu trhu to je také důležitý problém. Nedostatečné propojení vlastně ohrožuje zásobování. Nicméně klíčem v tomto novém modelu jde o lepší zajištění propojení, zlepšení, zvýšení míry propojení, lepší využívání obnovitelných zdrojů a to v zájmu jak občanů, tak pro dosažení chytrých sítí. Eh, občan musí být přímo v centru té celé konfigurace, aby nikdo nebyl vyloučen z trhu. Děkuji. Vážení kolegové, já bych chtěl říci, že eh, v následující hodině a půl budeme mít setkání s komisařem Kanětem a budeme probírat podobná témata jako nyní, eh, protože budeme mít celý tento balíček, čili všechny tyto otázky budete moci klást komisaři. A nyní tedy na, a také samozřejmě na slyšení 17. března. Slyšení 17. března bude věnováno také tomuto tématu. A nyní pan Rubik. Děkuji, pane předsedo. Jde o to, že energetické toky ze severu do na jih, zejména v Německu, eh, kde ty energetické toky procházejí, kudy procházejí e, toky ze západu na východ. E, tady se opravdu se musíme zamýšlet nad regionalitou těch cenových e, zón, aniž by vchom se ohlíželi na národní hranice. Myslím, že ty procentní cíle jsou správně zvolené a k tomu patří také řádné plánování. Je tady také otázka národní kapacitních trhů, které nechceme. Chceme evropské kapacitní trhy na základě veřejných výběrových řízení. A samozřejmě také podle pravidel, která platí na burzách, ta platí opravdu jenom pro reálné vypořádání obchodů, Nechceme, eh, aby to bylo jako ve finančním eh, odvětví eh, objektem nových spekulací. V Bulharsku je třeba například dávat pozor, aby náklady výroby byly zohledněny, aby se, nesmělo, aby se nemuselo prodávat pod tržními cenami. Děkuji. Teď pan Solinho. E Děkuji, pane předsedo. Eh, koordinace, to je klíčem pro jednotný trh energii a to je důvod, proč eh, regulace má velice důležitou úlohu. Ostatně zpravodaj eh, vypracovává zprávu, která není dostatečně ambiciozní. Pouze zdůrazňuje úlohu ACER jako důležité organizace Já souhlasím s panem Turmesem. Je třeba respektovat Eh, možnosti členských států, ale je třeba dát evropštější charakter této politice v oblasti energetiky. A je třeba začlenit eh, obnovitelné zdroje do tohoto trhu a posílit sluneční i větrnou energii, ale je třeba jít ještě dále a já předložím příslušné návrhy. Chci zdůraznit velice důležitou úlohu Eh, která přísluší ve zprávě propojení a inteligentních sítí. To je velice zásadní pro eh, trh energii. Děkuji, pan Niebler. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Ve vší stručnosti zaprvé bych řekla, že kolega Langen předložil velmi dobrou eh, zprávu, klade správné otázky, týka, zaměřuje se na důležitá témata a politicky za to eh, si myslím, že to hodnotí správně. Vůbec mm, jsou jedna ta číslo 626. Tam samozřejmě eh, jde o to, že chceme evropský eh, trh, ale musíme zohledňovat národní legislativní kompetence. To si myslím, že je správné. Mm, také energetický mix podle jednotlivých, v jednotlivých členských státech se musí určovat tam, to je podle smluv, ano. Potom ke kapacitním trhům, ano chceme eh, se pohybovat směrem k evropským kapacitním trhům, ale eh, za úzkých podmínek, které eh, pan kolega jasně sformuloval. Je třeba to přijmout, ale také se zde vyzývá komisi, aby velmi přesně toto přeskoumala. A potom za třetí, třetí téma integrace obnovitelných zdrojů energií. I tady mohu jenom podpořit pana Langena Tady jde o, o tedy to, aby se to také eh, řídilo eh, tržními signály. Děkuji, pan Schaffhauser. Le, le Zpráva je velmi centristická, velmi konsensuální. Já bych rád položil několik otázek panu Langenovi. První se týká, v bodě E říkáte, že kapac, tedy ty kapacitní trhy na národní úrovni znesnadňují integraci trhu elektřiny, že to jde proti energetické politice. Není to spíše naopak? E, na, nabít, mít, mít e, pevný řetěz znamená, že musíte mít jednotlivé články, které jsou pevné. Jak e, chcete vytvořit celý řetěz, když se chcete opřít o ty jednotlivé články? a také eh, jste proti eh, dotacím a proti jednotným eh, cenám. No, my ve Francii vám můžeme dodat elektřinu a vy také můžete dodat elektřinu nám. Tady je dobrá komplementarita, ale vy chcete současně, aby tady byl regulační rámec. Není to vlastně v rozporu s tím vším, co říkáte, když v bodě 2 říkáte, že v bodě 5 chcete silné Eh, stimuly, tak buď chcete regulovaný trh, anebo chcete mít liberalizovaný trh. Eh, je třeba si vybrat. Eh, děkuji. Thank you very much. Um, I may... Děkuji. Mohli dodat, pane zpravodaj, dvě stručné připomínky. Chci zdůraznit, že je třeba zabránit nekoordinovaným tokům ve smyčce a potom eh, zvýšíme eh, závislost na externích dodavatelích, pokud dále eh, budeme budovat plynové elektrárny, které jsou nezbytné k mm, záložním zdrojům, jako záložní zdroje pro obnovitelné energie, k tomu je třeba přihlížet a potom vyzýváme komisi, aby přišla se studií i to, co eh, vlastně máme v Evropském parlamentu, kde se analyzuje eh, nový na, eh, na nové uspořádání trhu, kterým se zajistí dostupné ceny a zabrání se tedy úniku uhlíku do zahraničí. A nyní pan ředitel Bolhart. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mluvám se, že jsem to zase já, ale vidíte, co mám všechno na krku. Tady hovoříme o velkoobchodním trhu a vy jste, pane předsedo, eh, v úvodním slově hovořil o vazbě mezi velkoobchodním a maloobchodním trhem, o kterém jsme se obrali v Grifinově zprávě. Tady jsme slyšeli o zranitelnosti spotřebitelů a o řízení eh, strany eh, poptávky. Ano, to je třeba mít na paměti, i když správně jste se na věc zaměřili ve dvou zprávách. Tady se tedy bavíme o velkou obchodním trhu. Jde o to, a opět eh, se tady bavíme o koncenzu mezi tímto výborem a komisí. Potřebujeme otevřený a integrovaný trh, kde jsou bezpečné, dostupné a trvalé udržitelné eh, zdroje energií eh, pro spotřebitele v souladu s našimi klimatickými cíly. Tohle všechno je třeba sladit a obecným cílem je něco, na co se shodneme všichni. Jenom zdůrazním některé věci, které zde zazněly které souvisejí tedy s debatou o spořádání velkého obchodního trhu s elektřinou. Tady bych samozřejmě eh, zmínil ten eh, systém eh, cenových signálů. V Langerově zprávě tady získáme podporu tedy cen pro cen v nedostatkovém období. A tady se vyzývám k nějakému zkušebnímu období. To je poměrně těžké nemůžete eh, přijít eh, k, s demonstračním eh, projektem k těmto cenám nedostatkovým, ale alespoň bychom měli počítat s nějakou revizí nebo s nějakou revizí té zprávy, abychom získali nějaké zkušenosti. Já, když jsem si tu zprávu přečetl, tak bych ještě zareagoval na to, co říkala paní Nibler, že je to zpráva, která se týká správných otázek, do značné míry eh, přichází s dobrými odpověďmi a každopádně je tam hodně typů eh, nebo námětů k zamyšlení. Vy sám jste, pane předsedo, říkal, a eh, hovořil jste o těch špičkových tocích, což je otázka cenových zón a to je velmi klíč, klíčová věc. Tím se komise bude zabývat. A bude, bude to i nad rámec toho problému, který eh, teď existuje mezi Rakouskem a Německem. A vidím, že tady je můj velký eh, šéf, eh, komisař Arias Kaněte, takže já to musím hodně zkrátit a projdu jenom ty některé věci stručně. Hodně se tady hovořilo o regionální spolupráci. Tady zpráva pana Langena není tak eh, silně vstřícná k regionální spolupráci. Pan Turmes a také pan Sulino odkazovali na eh, posílení eh, kompetencí a měli pravdu, ano. Regionální spolupráce je důležitá. Pokud chcete regionální spolupráci, tak nemáte na vybranou. Musíte spojit ty TSO respektive eh, přivést je blíže k jeden, jednou k druhému. Potom je tam velmi zajímavá věc a sice ty kapacitní mechanismy. A tady také eh, jsem velice rád, že tady máme podporu pana Turmese a Tamborána eh, v těchto věcech. My jsme proti kapacitním mechanismům jako takovým, ale nejdříve je třeba prokázat, že je třeba opravdu takových kapacit a proto potřebujeme posouzení regionální výroby, která eh, by nám ukázala, že v regionu chybí nějaká výrobní kapacita. A nejen v jednom členském státu, protože možná vaši sousedí mají nadbytečnou kapacitu. A pokud jde o eh, návrh kapacitních mechanismů, tak musíme eh, se vyhnout tomu, a to je v Langerově správně jasné, musíme se vyhnout veškerému zkreslení trhu. A potom závěrečná věc, protože eh, to tady zaznělo, tak se k tomu vyjádřím. Kromě eh, na uspořádání trhu, tady budeme mít také nařízení o zabezpečení dodávek, čemu říkáme nařízení o připravenosti na riziko. Komisař Arias Kaněte vás o tom bude podrobně informovat. Eh, k plynu my tohle chceme udělat také pro elektřinu. Abychom eh, také zdůraznili a ukázali, že bezpečnost eh, dodávek může být také, může také eh, souviset nebo lze zařídit na regionální úrovni se že nástroj, které probere komisař Kaněte. Děkuji. Vítám komisaře Kaněteho a ještě předtím požádám našeho zpravodaje pana Langena, aby pronesu své závěrečné připomínky. Děkuji. Já děkuji samozřejmě srdečně eh, všem kolegům, zejména stínovým eh, zpravodajů. Někteří už eh, tady už něco tady předznamenali. Já bych ukázal na dvě věci. Budeme mít slyšení tedy a tam budeme probíhat za prvé roli EASY, Kromě toho, co zde bylo řečeno, já jsem dokonce hovořil o příkladech, rozhodovací kompetence při přeshraničních aspektech, kdy ty národní regulátoři eh, nemohou eh, vlastně a eh, řečník čte něco velice rychle právě. Takže tohle jsou kon- konkrétní rozšíření v pravomocí. A za druhé, já hovořím tady také o integrování obnovitelných zdrojů energií. Ano, je třeba integrovat do trhu a proto navrhuji, aby se odbouraly subvence nejenom eh, pro eh, obnovitelné energie, ale i pro jadernou energetiku. Já vidím, že Evropská komise v eh, osobě komisaře pro konkurenci a munii celkem schválila 100 miliard eur v zárukách na mm, ceny Eh, cenové záruky pro jadernou elektrárnu v Británii jako nepokřivující hospodářskou soutěž, tak to je ještě, to jsme daleko ještě před eh, odbouráním dotací. Každopádně děkuji a budu se těšit eh, na vaši podporu na slyšení. Děkuji vám, vážení kolego. Děkuji všem stínovým zpravodajům. Uh, a všem kolegům, kteří se zúčastnili naší debaty. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 21. Eh, března, tady je konec dne, takže pro mě to je eh, půlnoc, tak 11.59 dejme tomu. Já vám děkuji každopádně. Pane komisaři, eh, jsme velice rádi, že jste mezi nás opět zavítal v rámci strukturovaného dialogu mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a dnes nám představíte plynový balíček. Miguel Arias Kaněte je eh, komisař pro opatření eh, na ochranu klimatu a energetiku. Jak se asi, eh, vážení poslanci, pamatujete, 26. Pardon, 16. února 2016 komise přijala tzv. plynový balíček, který obsahuje dva legislativní návrhy zabezpečení eh, zásobování plynem a mezivládní dohody mezi členskými eh, státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a dva nelegislativní návrhy, sice strategii pro eh, topení a chlazení a strategii pro skapalněný zemní plyn a jeho uskladnění. Tak jsou tady velice důležité eh, věci pro náš eh, energetický trh. Takže, pane komisaři, já bych vás požádal, abyste eh, předvedl své stanovisko a stanovisko Evropské komise k tomuto. Děkuji, pane předsedo, vážení členové a členky výboru, dámy a pánové. Především děkuji za pozvání, abych vám prezentoval náš balíček o bezpečných dodávkách já mm, jsem tady byl před rokem a slíbil jsem vám, že pokaždé, když uděláme nějaký návrh, že sem přijdu e, znovu. A já si myslím, že máme tak nabitý kalendář tolika e, návrhů, že už vás bude unavovat, jak často sem budu chodit. Chceme tedy eh, prezentovat tento velice důležitý balíček z hlediska eh, bezpečných dodávek, ale nejdříve chci reagovat na některé otázky, které tady zazněly v minulé době. Proč tento balíček? Proč ho potřebujeme? A proč ho potřebujeme právě nyní? Abych to řekl jednoduše, potřebujeme ho proto, eh, že jsme příliš vystaveni, příliš zranitelní nedostatku energií. V roce 2010 bylo přijato nařízení o bezpečných dodávkách a o lepším propojení, aby se krize, ke kterým došlo v roce 2006-2009, neopakovaly. Ale situace je stále nejistá. Prostě eh, zátěžové testy ukazují, že jsme stále ještě velmi zranitelní. V plynárenské oblasti například musíme dovážet pol, přes polovinu energie, kterou spotřebováváme. A eh, velmi mnoho členských států eh, závisí na jednom jediném dodavateli plynu a e, také je tady samozřejmě velmi volatilní a nepředvídatelný e, geopolitický e, stav. A to je velice jasné, když se snažíme zajistit přechod, zajistit dekarbonizaci Zemní plyn eh, znečišťuje jenom z poloviny tolik, co uhlí, a to je velmi důležité eh, v naší schopnosti zajistit více větrné či sluneční energie. Já eh, tedy proto chci hovořit o plynu. To je tedy velice jednoduché. Plyn je a zůstane velice důležitou součástí naší snahy přejít k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2030. Ale chci zdůraznit jednu věc. Naším cílem není spotřebovat více plynu, ale spotřebovávat plyn Eh, inteligentněji, chytřeji. Víme, že za každé 1% zvýšení energetické účinnosti se sníží dovoz plynu o 2,6%. A to je velice důležité. Tak to musíme zdůrazňovat eh, energetickou unii. Situace je ale taková, že celý ten přechod bude nějakou dobu trvat a v tomto eh, období musíme vytápět naše domy, spotřebovávat energie v podnicích a tak dále. A teď mi řekněte, teď, teď mi dovolte, abych poté, co jsem vysvětlil, proč, vysvětlil nyní jak. Eh, a tady máme celý tento legislativní eh, soubor návrhů, eh, který společně budeme velmi podrobně probíhat, probírat. Začnu nejdříve nařízením o bezpečných dodávkách. Zátěžové testy z roku 2014 nám dávají několik jasných konstatování. Národní energetické politiky tady příliš nepomohou při pomoci sousedům. Vnější hrozby nejsou náležitě zohledněny při posouzení rizika a e, komerční dodávky plynu, a tedy smlouvy o těchto dodávkách, nejsou dostatečně transparentní. E, také tady není dostatečná spolupráce, proto se chceme soustředit na koordinaci a solidaritu. Naše návrhy chtějí zajistit, že všechny země e, budou mít zajištěné dodávky pro domácnosti i pro sociální služby, i pro případ krize. To je třeba tedy diskutovat z tohoto hlediska z ochrany nechráněných spotřebitelů v sousedních zemí. Eh, preventivní akce a eh, nouzové plány musí být eh, tedy vypracovány regionálně a je tedy také zohledňovat řešení případné krize. Smlouvy o dodávkách plynu na delší dobu než jeden rok s kdy dodavatel má více než 40 by měly být notifikovány Eh, ne, protože bychom chtěli my v Bruselu prostě do všeho strkat nos a všechno bychom chtěli znát, ověřovat ceny a nějak eh, změnit tyto eh, smlouvy. Ne, my chceme spíše mít klíčové údaje, abychom všechno jasně dokázali zdokumentovat a měli informace, které jsou důležité pro případný region. A nyní dovolte, abych přešla k druhému návrhu a to jsou mezivládní dohody IGA. Vy se můžete ptát, proč chceme revidovat relativně nedávný e, předpis. Ano, právě kolegové Karinč, Del Castillo Vera a Gjörk na tom pracovali e, v poslední době a my se k tomu znovu vracíme. Situace totiž je taková, že tato legislativa v současné době e, dostatečně nerespektuje soulad s politikami i předpisy EU. Eh, jakmile je jednou takově taková dohoda IG a podepsána, již není možné ji znovu otevřít a není možné nic rektifikovat či opravovat a eh, mm, existuje 124 eh, dohod IGA, které obsahují eh, ustanovení, které nerespektují evropské právo a mohou být velmi škodlivé. Proto je tedy třeba navrhnout povinné posouzení každé IGA předtím, než bude podepsáno a by bylo jisté, že tady nebude žádná nekompatibilita s evropským právem. Bylo by to posouzeno během 12 eh, týdnů a eh, pak názor komise bude třeba brát v úvahu před podpisu takové dohody. Ale eh, jestliže dojde k podpisu takové dohody i přes negativní postoj komise, pak samozřejmě budeme postupovat, bude-li to nutné, také v řízení pro porušení předpisu. A e, to ne proto, že by to byl nějak, měl být nějaký trest pro tu členskou zemi, ale prostě sledujeme jasný cíl. E, takový, taková dohoda nesmí být negativní dopad na e, dobré fungování vnitřního trhu a na zabezpečení dodávek energií pro Evropu. To jsou dva legislativní návrhy, které před, jsme předložili minulý týden. A teď prosím bych ti chtěl hovořit o dvou strategiích. Skapalněný plyn a skladování. Proč se zaměřujeme na skapalněný plyn a skladovací strategie. Eh, proč zrovna eh, LNG, skapalněný plyn? Právě proto, že skapalněný eh, plyn je velice důležitý, mm, jak se ukazuje také v našich testech odolnosti. Máme dostatečné kapacity opětovného splinování. Můžeme tedy přijmout skapalněný plyn ze Spojených států Alžírska, Nigérie, Kataru a dalších zemí. Eh, dovozové kapacity jsou ovšem hlavně v západní Evropě. V dalších eh, částech eh, jsou tady mnohem menší kapacity. Ještě jsou zde velké závislosti je třeba dokončit několik klíčových infrastrukturních projektů v Pobaltí, ve střední a jižní a východní Evropě i v jihozápadní Evropě. Je třeba odstranit úzká hrdla a diversifikovat dodávky, zajistit konkurenci v těchto regionech. To pomůže eh, hodně v situaci. My eh, Mm, můžeme říci, že mezi, období mezi lety 2011 až 2014 vlastně dovozy z kapalněného plynu se vlastně klesly pouze na polovinu. A právě proto je třeba vést dialog s mezinárodními partnery, aby bylo možné eh, podporovat volný, eh, transparentní globální trh LNG. A já se velice těším na práci s japonským předsednictvím ve skupině G7, které se bude týkat rozvoje, rozvoje partnerství s Austrálií a také rozvíjení dialogu s Alžírskem, Kanadou, USA a dalšími partnery. Ale já bych chtěl ještě říci, opravdu naší strategii není mít více a více spotřeby plynu. Jde o to, že eh, vlastně Eh, to není dostatečně účinné v naší eh, ekonomice. Eh, hovoříme teď o vytápění a mm, chlazení našich budov. Naše budovy nejsou dostatečně účinné, nesplňují ze 60% všechny standardy. A, ehm, můžeme tedy vidět, že tady je velký prostor pro zlepšení. Naše strategie se zaměřuje, abychom eh, odstraňovali překážky, které vedou k dekarbonizaci, abychom vytvářeli lepší prostor pro obnovitelné zdroje energií a abychom umožnili také lepší eh, skladování eh, náš návrh pro novou podobu trhu elektřiny by měl poskytnout flexibilitu, aby se vše bylo aby by vše bylo možné zrealizovat. Naše přeskoumání směrnice o eh, energetické, eh, energetických charakteristikách budov by právě mělo poskytnout stimuly pro renovace, eh, zejména činčovních domů. Chceme například zdůraznit, že ve Francii bylo investováno v rámci EFSI do takovýchto činžovních domů, kde se snížila spotřeba energií 85% a Snížily se účty za energie pro 40 tisíc bytů, ale to je eh, jen část možností. Potřebujeme mít chytré finance pro chytré budovy. Eh, chlazení a topení by mělo být dobrým hnacím eh, faktorem pro celou tuto ekonomiku. Vážení členové, já právě tímto bodem skončím, protože celý náš balíček eh, by měl zajistit bezpečnost, solidaritu, udržitelný rozvoj, které Evropa tolik potřebuje. Já se těším na vaše otázky a také se těším na další spolupráci s parlamentem a konkrétně s vaším výborem. U těchto návrhů legislativy děkuji very important Děkuji, pane komisaři, je to pro nás velice důležitý balíček. Um, vy jste zdůraznil to nejdůležitější, význam ehm, LNG, skapalněného plynu, to řešení se týká 36 zemí, to znamená i sousedů v energetické komunitě a možnost kolektivního nákupu plynu se poprvé objevuje v oficiálním dokumentu Evropské komise explicitně. Prevence krizí se zdá být stejně důležitá jako jejich řešení, když k ním dojde. Takže to je velmi důležité. Prevence krizí. Komunitární přístup to je asi nejdůležitější bod, protože jedna země může vyvolat eh, dodavatelskou krizi, ale jedna země sama problém nevyřeší, když k tomu dojde. Takže to je velmi důležité mít takovýto eh, komunitární přístup k tomu. Teď přejdeme k mm, zástupcům politických frakcí. Pan Rubik jménem EPP. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři Kanětemu. Samozřejmě iniciativa mm, plynového balíčku je eh, důležitá pro evropský vnitřní trh. 400 miliard euro mm, energii se dováží. Otázka je, co eh, může být produkováno v Evropě a jak můžeme dosáhnout cen, které budou pro spotřebitele snesitelné. Na severu jsou velké kapacity k dispozici, třeba v Norsku, nebo na jihu, v, Jaderském moři. Takže máme různé možnosti v oblasti plynu, máme, můžeme myslet i na vlastní kapacity. Co se týče klimatu, tak samozřejmě Uh, Eh, přechod od uhlí k plynu vedl k velkým úsporám CO2, takže mm, tyto projekty by měly pokračovat samozřejmě eh, s tím, že v celé Evropě eh, musí existovat konkurence a by bylo možné dosahovat nižších cen. Infrastruktura, kterou ještě musíme vybudovat, má samozřejmě obrovský význam a proto je tady důležitý Junkrův plán také pro tyto uh, síťové kapacity společně s e, Connecting Europe Facility. A je třeba tady vypracovat příslušné plány, aby byly i stavební možnosti, protože víme, že hlavní problém jsou lhůty na povolení eh, z infrastrukturních staveb a tady vidíme prioritu, aby co nejrychleji eh, také eh, byly v dispozici sklady plynu, protože bezpečnost dodávek samozřejmě závisí na skladovacích kapacitách a na produkcích vlastní možnost, a možnostech vlastní produkce. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Nika za SND. Děkuji. Pane komisaři, děkuji, že jste dodržel slovo, že jste prezentoval eh, jednotlivě každý legislativní balíček. Tento balíček je velice důležitý, protože na jedné straně nám umožňuje dosáhnout velice důležitého cíle, to znamená 30 obnovitelných zdrojů. Protože bez strategie Kroplin tohoto cíle je téměř nemožné dosáhnout, protože nemáme e, záložní energetický zdroj, který by nám umožnil dosáhnout cílu CO2. Také je klíčové, abychom měli propojení mezi zdroji dodávek plynu, protože pro ty, kteří tomu nechápou, toto je obrovská chyba. Nestačí jenom nakupovat plyn, musíte vědět, kde, jinak nemáte bezpečnost, zajištěnou bezpečnost dodávek. Já také vítám tento integrovaný přístup k zemnímu plynu. Je to poprvé, co někdo má odvahu toto otevřít. To je věc, co je vlastně především politický problém. Jak často se na, jsme neměli plyn během zimy ze zjev, samozřejmých důvodů. Také je důležité trvat na tom, aby každé přeshraniční spojení bylo obousměrné také mm, bude důraz na regionální spolupráci. Otázka, jak zajistíme fungování regionální spolupráce a jaké pokuty pro státy, které to nebudou respektovat. Co se týče mezivládních dohod, existuje kvalifikovaná většina v radě, co se týče ex ante hodnot, vzhledem k tomu, že v eh, minulé legislativě byla určitá opozice vůči tomuto. Další otázka, když bude přijat tento balíček, tak budeme schopni řešit i klimatické problémy. Vy jste zmínil také oblast přepravy. My čekáme řešení eh, zavádění plynu v, v lodní přepravě. Teď pan Krasnodemský za EKR. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, měl v podstatě eh, jednu otázku na pana komisaře. Evropská komise eh, v rámci tohoto balíčku by získala možnost kontrolovat komerční smlouvy pod záminkou zajišťování energetické bezpečnosti Unie. Já bych se rád zeptal, jak by takový mechanismus kontroly vypadal a jestli eh, se eh, předpokládají nějaké sankce, protože to tady není upřesné. A jakého povahu, eh, jaké povahy by měly ty sankce v případě, že by byla porušena bez, energetická bezpečnost nebo její zásady, kdyby tedy komise došla těm, k tomuto závěru u komerčních dohod. Děkuji. Další je Claude Turmes za zelené. Děkuji. Ehm, tím, co si myslím, že by měla být priorita pro komisi, a to je strategie pro teplo a pro topení a chlazení. Já souhlasím se všema, všemi opatřeními v tomto dokumentu, ale myslím, že vám utíká ten širší uh, pohled, aby se přilákaly investice do eh, topení a chlazení. V situaci, kterou máme nyní, kdy jsou nízké ceny ropy a plynu, jak můžete konkurovat eh, s palety, s paletami nebo eh, soběstačností v tomto prostředí v té komisi chybí e, myšlenka na to, proč jsou ty ceny tak nízké, zda nebudou stoupat, jaká je evropská strategie, má to geopolitické, ekonomické aspekty. Hmm. Ve všech revizích všech expertů za poslední dva, tři měsíce hlavní diskuse jsou nízké ceny ropy a její důsledky a komise přijde s dokumentem a o tom se ani nezmiňuje. Takže dejte nám prosím trošičku více informací. Eh, Flynn, jako zelení souhlasíme s EGA, větší transparentností, více ex ante. My souhlasíme s zprávou energetikou, také souhlasíme s regionální bezpečnostní dodávek. Myslím, že budeme potřebovat dobrou strategii. Mám pocit, že už teď Řada členských cenů chce zůstat jaksi v tom rigidním národním plánování. Kde se neschodneme? Ten e, plynový scénář, te, e, který je základem vaší strategie, e, spotřeba plynu již klesá v Evropě. Já nevidím, proč by měla stoupat v budovách. Vy říkáte, s každým procentem efektivity e, snížíme mm, plyn o 2,6%, takže v budovách, což je největší spotřebitel e, plynu, tak tam to bude klesat. Průmysl to je stabilní, doprava, dobře, e, řekněme, e, že v námořní dopravě se to bude používat, ale je to malé množství. Pak elektřina. Samozřejmě my doufáme, že ETS um, bude fungovat. My musíme mít nějaký karbonový podlahu, aby se plyn dostal zpátky na trh, ale protože tyto plynové jednotky nebudou běžet tisíce hodin, tak nebudou produkovat velké objemy. Já spochybňuji vaše hodnocení dopadu na množství plynu a já nejsem jediný. Účetní dvůr říká, že vaše předpokládaná spotřeba plynu vždy eh, se nevyplnila. Komise má obrovskou zodpovědnost, ale když říkáte, že budeme potřebovat tolik a tolik plynu, tak eh, spouštíte investice a ty investice pak nakonec spotřebitel zaplatí. Musíme zabránit komisi, aby nebyla příliš optimistická co do plynu ve svých plynových scénářích. Pane komisaře, máte nějakou odpověď na tuto kritiku? A jak ten eh, plynový scénář eh, komise může být eh, solidnější. A co ten slon v místnosti Nord Stream? Děkuji vám. Ne, já to tu, tuto větu dokončím. Vy navrhujete investovat miliardy do plynu, skapalněného plynu, a neříkáte nic, jak e, zabráníme zdvojnásobení Nord Streamu. Řečník byl přerušen. Pane Oklitis za GUE. Um, děkuji. Um, co je možné udělat pro zvýšení bezpečnosti dodávek? Um, mm, zemní plyn, velmi pozitivní. Eh, ten, to je GTNG, to je to znamená diverzifikaci, snížení závislosti na plynovodech, větší flexibilitu, flexibilní energetické trhy. Avšak, abychom skutečně měli bezpečnost dodávek energie pro spotřebitele, tak je důležité, aby ty různé LNG terminály využívaly také místní zdroje. Vy jste zmínil že obecně dovážíme LNG z USA, Kataru, Alžíru mimo jiné. Je důležité prohlášení komise, co se týče energie, co se týče LNG, tak myslím, že musí být jasně řečeno, že východní středomoří je um, budoucí možný zdroj plynu. Vzhledem situace na Kypru, ve východním středomoří, eh, tak však chybí, tady však chybí komplexní návrh, co se týče využívání možností z této oblasti. Například Unie by mohla podpořit vytvoření terminálu LNG na Kypru, aby se snížila závislost Evropské unie na externích zdrojích a také zlepšit celkový mix. Také by to pomohlo redukovat eh, problémy nerovnosti mezi jednotlivými regiony a my víme, že ve Středomoří a v Jižní Evropě jsou obrovské nedostatky eh, bezpečnosti energetické. Dále to říkáte ve svém úvodu, eh, k různým kontaktům a tady máme problém protože eh, členské státy se vlastně stanou jenom figurkami komise. My eh, nemůžeme znemožnit členským státům vytvářet mezistátní řešení, dohody, aby eh, řešili různé lokální problémy. To porušuje národní suverenitu, blokuje to flexibilitu členských zemí. Eh, při řešení s růz, různých problémů, s, tím, s těmi problémy, které třeba lokálně konfrontovat. Je důležité eh, řešit lokální, regionální potřeby, je důležité obhajovat, eh, mm, bránit tyto regiony před nadnárodními firmami a jejich útoky na energetických trzích. Pravidla, která byla oznámena, co se týče před um, několika dny, co se týče energetické bezpečnosti, není možné to implementovat ve všech členských zemích vzhledem k izolaci energetické. V prohlášení komise je um, to jasně řešeno, to nelze implementovat na Kypru, Maltě, takže to není v pořádku, není to správné vyloučovat uh, úplně některé členské státy. Paní Kapel za ENF. Děkuji Pane předsedo, pane komisaři, vy jste nám dnes eh, řekl, proč ten plynový balíček 2016 eh, je potřeba a jak by se ty návrhy měly implementovat. Já si myslím, že to má velký význam. Vy jste zdůraznil, že více než 50 plynu mm, se importuje do Evropy a mm, Mnohé státy mají 70% závislost na jednom dodavateli plynu. Vy jste také řekl, jak důležitý je plyn pro dekarbonizaci, protože e, znečišťuje e, o polovinu míň než uhlí a e, je možné ho využívat inteligentně Eh, že eh, procenta, zvýšení eh, účinnosti 1% znamená zničení důvozu o 2,6. Pokud dosáhne, e má dosáhnout klimatických cílů, bude třeba více dovážet plynu. Vycházíme z toho, že evropská produkce plynu se zmenšuje, dodávky LNG rostou o více než 50%, takže potřebujeme nové terminály, infrastruktura je eh, nerovně distribuována, více na západě, méně na východy a že eh, plyn je důležitá záloha pro obnovitelné eh, zdroje. Elektřina je nyní drahá a plyn levný. Moje otázka je, jak komise podpoří to, že konkurenceschopné, schopný mm, plyn od privátních investorů a provozovatelů, eh, tedy eh, aby se to mm, realizovalo, aby byly postaveny, aby když, když strom je, když eh, mm, když plyn je levný a investice, jak tedy přilákat investice? Jakou roli mm, přiřazujete plynu v souvislosti s, flexi, s větší flexibilitou nového trhu a zelené energii. Jak zajistíte, aby byly eh, chytré technologie k dispozici pro budovy, a infrastrukturu? Takže jak eh, chcete přistupovat k flexibilizaci energetického trhu? Jak se stavíte k návrhům, aby trh tepla eh, byl eh, mm, chráněn před a elektřiny byl chráněn před narušováním konkurence. Děkuji. Děkuji vám všem. Děkuji koordinátorům. Děkuji všem koordinátorům. Pane Rubik, řekl, pan Rubik řekl, že máme možnost eh, že máme tady zdroje v Středomoří, eh, v sousedství mm, více než 5500 jednotek budeme muset rozvíjet další infrastrukturu. To je jasné. Co se týče studie o eh, GNL, máme eh, investiční fond um, Connecting Europe. Tady musíme kombinovat úvěry a granty a na to potřebujeme Musíme to dobře kombinovat, potřebujeme další eh, podporu. Ke strategie LNG eh, mm, musíme lépe zacílit projekty ve společném zájmu. Nemůžeme investovat všechno, musíme se zaměřit jenom na to, co je důležité, abychom měli propojené flexibilní trhy, to je jisté. Vy jste eh, řekl jednu důležitou věc. Administrativní spoždění eh, ohrožují všechny projekty. Máme eh, NGS, máme mm, další. Musíme se nad tím zamyslet, protože tady je velký problém. problém. Nemůžeme financovat projekt, můžeme ho financovat, ale bez realizace tvrdá, tvrá, trvá léta. Proto komise pracuje na, ve vysokých e, politických skupinách, aby existovala obrovská politická podpora projektů v komerčním zájmu. Proto máme e, skupinu na vysoké úrovni Breda, Bal, Pobaltí, jihovýchodní Evropu a tak dále. To funguje, protože když tam premiér přijede, dosta, získá politickou podporu. Samozřejmě, když máte regionální, lokální orgány, tam je spousta problémů. To je... My jsme třeba, třeba z, A- z Azerbajdžánu, Turecko, Řecko, tam jsou problémy, máme problémy v Itálii, v Puli. V tom přístavu, takže to jsou problémy, které, kterým čelíme. Pan Mike trval na to, že na regionální spolupráci to je velký problém, protože co je e, účelem e, zajistit bezpečnost dodávek? To je holistický přístup. Do 31. března 2017 chceme, aby každý členský stát e, notifikoval chráněné e, zákazníky. To je národní rozhodnutí. Můžeme mít e, standardy pro dodavatele, které budou důležitější, ale musíme definovat chráněné zákazníky. V listopadu 2018 musí, proběhne simulace dodávek Eh, infrastruktury, abychom věděli, co se může stát na evropské úrovni. Regiony ale musí toto hodnocení udělat až do 1. září 2018. Je to binární úsilí, protože každý členský stát musí dělat vlastní hodnocení rizik, ale na regionální úrovni eh, musíme vyvážet naše kapacity, což je další scénář. A pak musíme přijít s akčními plány, které budou přijaty do 1. Mm, března 2019. To není uh, zasahování ze strany komise. Komise má podrobné plány, návrhy, komise posoudí ty plány, ale také bude intervenovat v nouzové v situaci nouzy, jinak to bude řeši, budou řešit trhy. To není zasahování, to není vměšování, to je snaha koordino, o koordinaci na evropské úrovni eh, při řešení problémů. Jeden stát ten problém nevyřeší, ale jeden stát a jeden stát nemůže řešit problém, který může jeden stát vytvořit. Potřebujeme solidaritu. Dekormanizace a doprava bude velmi důležitá, proto komise spolupracuje na tom, jak my a všichni zúčastnění komisaři, jak tedy zajistit dekorbanizaci v dopravě. A námořní dopravě, ale silniční. Plyn. ty, Pan Dumas, to byla obtížná otázka. Ehm, tedy eh, přeceňování poptávky po plynu. To jsou projekce a předpovědi, to jsou různé věci. Scénáře hodnotí dopad politických opatření. Ve podle scénářích na základě současných trendů eh, řešíme, co se stane, když členské státy budou implementovat stávající politiku. A pak říkáme, že to může být 380 do roku 2030, ale ty důležité politiky o tom budeme v tomto parlamentu jednat. Obnovitelné zdroje, směrnice obnovitelných zdrojích. úspor, energetické úspory a mm, to se může změnit. Komu se, se prostě nepřijde s kouzelným číslem. Naší, eh, naše cesta je dekorbanizace našich, našeho energetického matrixu. A my budeme mít diskusy o tom, jakou energetickou účinnost budeme akceptovat. Nebo členské státy budou akceptovat. A pak to bude závazné nebo nebude. To, se, to mění všechny parametry, pane Tormes. Jak ambiciozní budeme v energetické účinnosti budov. Budeme velk, vést, velk, vést velkou diskusi, kde to budeme řešit. Je jasné, že jedna z věcí, která komise musí udělat, je implementovat jak směrnice o energetické účinnosti, tak budovy. Abychom dosáhli standardu do roku 2020 já e, zahajuji řízení o porušení smlouvy každý měsíc. Mm, to není mm, moc dobré, protože já chci vést dole dialog s členskými státy a nechci vést tato řízení, ale jsou to jsou dvě směrnice, které mají největší problémy. Takže to je jasné. Nižší ceny. Obnovitelné zdroje, dekorbanizace. Hmm, když máte levnou ropu, tak je to obtížnější. Musíme stanovit pravidla pro biopalivo a, pro, hmm, a tak dále. Musíme, máme závazek eh, splnit cíle 21. Otázka je, jak dlouho to potrvá jak bude Irán schopný se dostat na trh, jak se ten trh změní, jak se nabídka a poptávka vyváží v budoucnosti. Je tady dohoda se Saudskou Arábií, Ruskem. Zůstane to do budoucna, to je obtížné říct. Musíme ale předpokládat, že naše cíle snižování globálního teplení, těch musíme, těch musíme dosáhnout bez ohledu na ceny ropy. Protože když ceny ropy budou hlavním eh, faktorem, tak jsme ztraceni. My musíme regenerovat, uvidíme, jak budou vypadat biopaliva, třetí, čtvrtá generace, jaké, mm, jaká procenta budeme muset hledat. Co se týče Středomoří a energetiky, tady mám několik otázek. Nord Stream, k tomu se ještě dostanu, protože nám dochází čas. Nicméně řeknu k tomu několik slov. Ehm, je tady jasná linie. Ehm, přenosové eh, sítě plynu musí být vybudovány v souladu s legislativou nejenom energetickou, i ekologickou konkurencí a veřejnými zakázkami. A komise zajistí, aby mm, tyto závazky byly respektovány. Máme první hodnocení mm, prvního balíčku právní služby komise. Vyvolává to důležité otázky, které se nyní projednávají interně. A jakmile budeme mít jasný obrázek, tak k tomu vyjádřím. Ale chci říci, právní aspekty nejsou všechno, protože politické, ekonomické aspekty, jako hodnocení dopadů, um, důsledky na bezpečnost dodávek, se musí brát v úvahu, protože když tento, tento plynovod bude vybudován, tak 80% by, plynu by šlo jedním e, plynovodem, což by bylo obrovské riziko. Druhá věc, pozice Gazpromu na německém trhu by byla stoupla se 40 na 60 že by měli mnohem dominantnější pozici. Pak je tady další věc. Ukrajina by měla být i nadále transitní zemí. Všechny tyto parametry. Um, Eh, spravedlivé zacházení se všemi zeměmi, rovný přístup, tak dále. Musíte, eh, když musíte plyn dopravit do Bulharska, tak to není, nemá stejnou cenu. Potřebujeme tedy rovné podmínky a proto musíme znát ty smlouvy. Ne, abychom se měšovali, ale abychom znali riziko. A proto jsme tam dali těch 40 to je důležitý cíl, který by měl dopad. Na jednom trhu, kde uděláme hodnocení rizika, nebylo to vměšování, mohli jsme to vyřešit. Eh, A ještě řeknu jednu velmi důležitou věc. Eh, k regionům. Eh, regiony, které komise vytvořila, byly vytvořeny podle jasného cíle. Nicméně ten návrh není vytesen do kamene. Je to předmět pro debatu s parlamentem a se členskými státy. Uděláme prvotní eh, náčet regionu a v příloze eh, vidíte, jak jsme to navrhli severozápadě máme eh, Británie a Irsko, eh, v, eh, potom Belgii, Francii, Lucembursko, Nizozemsko a mm, Portugalsko, potom Českou republiku, Německo, Polsko, Slovensko ve středu a na jeho východě v Rakousko, Italsko, Slovensko a Chorvatsko. A potom Finsko a pobalské státy, Dánsko a Švédsko. Máme Kypr, protože to není připojen k žádnému trhu a Malta protože to taky není připojená s jinými státy, když bude připojená s jiným členským členskému státu, tak bude považována za součást regionu tamtoho členského státu. A teď e, bude, bude o politické rozhodnutí, jestli někdo bude v tom regionu nebo v tom regionu. Nicméně my jsme udělali základní navržení e, na základě existujících trhů, na úrovni, podle úrovně propojenosti, e, zeměpisné blízkosti. No, použili jsme ty nejrozumnější parametry. Určitě e, na Kypru a na Maltě tam bude třeba jednat. V řadě regionů pracujeme proti izolaci, e, chceme no, tam zajistit přístup k různým zdrojům plynu. A tohle jsou země, které bude třeba zohledit. A to s přihlednutím k nálezům nových ložišť v Středozemním moři. Uvidíme i, jak ty nové závody tam vzniknou. Potom zareaguji. Pan Tepelovi, který se ptal na kombinaci flexibility. Pokud je tady trh, tak budeme mít problém možná s flexibilitou, protože ten už jste se o tom bavili eh, při uspořádání troub v té předchozí debatě. Protože eh, zatím eh, tady máme nedostatečné ambice. Potřebujeme mnohem flexibilnější trh, kde bude třeba umožnit tržnější odpověď, abychom měli prostor také pro distribuovanou výrobu. Opravdu musíme nalézt tu správnou flexibilitu. A na tomto trhu budeme potřebovat záložní zdroje a Plyn je asi to nejčistší, ten nejčistší zdroj. Takže musíme nalézt rozumné eh, zdroje, jak dostat plyn všude, kam ho potřebujeme. Proto v tuto chvíli eh, potřebujeme na, tady pracujeme na vyřešení všech eh, úzkých profilů v plynárenství. Hmm, nenapadají nás teď nějaké velké plynovody. Když Rusko zrušilo South Stream, a, řeknou, e, že v roce 2008 zakopají plyn do Turecka, tak my jsme řekli ne. My si propojíme své regiony a budeme mít e, zpětné toky. Pokud se podíváte na tu e, studii o LNG, tak pracujeme se třemi skupinami. Tady je ta jeho východní skupina Gas Connectivity, tam je šest klíčových projektů se dvěma hlavními koridory z Řecka na sever. Potom je tady Baltská skupina. Tam je šest klíčových prioritních projektů pro propojení eh, třech, členských, eh, třech baltských států eh, s Finskem například. A potom v západní Evropě je jeden projekt v Portugalsku a jeden přes Pyreneje. Takže pracujeme na této skupině. Řešíme ty úzká, úzké profily, protože Jde o to, eh, abychom dobudovali ty, které chybí a vzájemně eh, propojili. Abychom měli eh, síť, se kterou můžeme nakládat. A že budeme mít flexibilní energetický trh a plyn jako zálohu. A energetickou strategii, která doplňuje západní, doplní západní plynovod. Pane Turmesi, eh, v, realita ukáže do budoucna. Pokud budeme mít ambiciozní eh, politiku, eh, pokud je o úspor energii, tak budeme potřebovat méně plynu. Ano, doufejme. A budeme se bavit hodně o svých ambicích. A vím, že parlament možná bude ambicioznější než my. Děkuji vám, pane komisaři. A teď tady máme eh, řadu dalších kolegů eh, a eh, prvním je pan Benito Zinuoga. Páni kolegové, žádám, abyste nehovořili déle než dvě minuty. Benito Zinuoga, prosím. Není přítomen? Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněte, Eh, abychom bojovali proti klimatickým změnám, eh, tak před měsícem eh, konference v Paříži COP21 stanovila cíle na snížení oxidu uhlíku. A tady je otázka právě LNG, skapalněného plynu, jako možná prostředek, jak toho dosa, do, docílit. Abychom mohli ověřit všechna navrhovaná, zvažovaná čísla, je třeba eh, brát v úvahu celý proces eh, těžba zemního plynu, další postupy skapalňování, přeprava a pak nakonec opět splinování. Eh, to je všechno třeba zahrnout do té strategie energetické. Na kom Evropa závisí, jaké jsou tady aliance mm, Eh, mezi zeměmi, které nám dodávají energetické zdroje, jak se tyto aliance mohou měnit. Eh, a eh, chceme-li vytvářet soběstačnost Evropy, nezávislost Evropy na těchto zdrojích, toto všechno je třeba brát v úvahu. Doufám, že nebudete hájit, pane Kaněte, otázky plynárenských dodavatelů, stejně jako jste hájil dodavatele ropy. Dík. Děkuji, kolegové. Další řečník Blanco López. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za váš výklad kde jste už reagoval na některé otázky, které mě napadly a chtěl jsem je původně položit. Otázka dodávání eh, zdrojů energie za dobré ceny eh, pro všechny spotřebitele vytváření eh, v dobře fungujícího trhu. A otázka z kapalněného zemního plynu. Je to dostatečné na pokrytí potřeby Evropy? Eh, budou se vytvářet celé baterie nových eh, zařízení, nových eh, továren, bude třeba dále investovat do propojení. V tomto smyslu bych chtěl upozornit na situaci Pirenejského poloostrova, kde je to velice typické. Je tady kapacita, eh, která by při skopelňování plynu mohla snížit závislost na ruském plynu, ale chybí tady eh, propojení, které by umožnilo dalším evropským zemím využívat této možnosti eh, přes Katalánsko by přitom bylo možné vést takovouto, takovéto propojení až na 14 milionů kubických metrů. To by znamenalo, že by se vlastně takto plyn mohl dodávat přes Španělsko dále do Evropy. Eh, kolik nás stojí eh, na nákladech to, že není všecko propojeno, že například Pirenejský eh, poloostrov není propojen se zbytkem Evropy? Náklady na nepropojení jsou značné a já myslím, že to je dostatečný důvod, který odůvodňuje lepší propojení našeho trhu do Evropy. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Paní Werner. Vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaře Kaněte, jenom vzhledem k eh, dostatku času eh, stručné připomínky eh, k regionální spolupráci. Návrh komise jde tímto směrem a já to si myslím, že je dobře, protože regionální přístup je garantem větší solidarity v vážném, nějaké vážné situaci. Předpokládám nicméně, že je to od vás prvotní nástřel protože eh, to prvotní rozdělení eh, regionu, tak Německo teď patří eh, do regionu s Českou republikou, Polskem a Slovenskem. Ovšem otázkou je, že máme také mnohem více členských států, které jsou našimi sousedy. Máme s nimi jako nevypracovávat žádné nouzové plány. Potom je tady ochrana spotřebitele. Opravdu potřebujeme explicitní definici eh, toho, kdo jsou chránění zákazníci, eh, kdo kdy bude odpojen od plynu. Potřebujeme tady stejná práva pro všechny. Potom eh, smlouvy o dodávkách plynu mezi členskými státy a zahraničními podniky. Já si myslím, že tohle také podléhá hospodářské soutěži nebo soutěžnímu právu. A komise by teď chtěla za určitých podmínek Mm, nahlížet do těchto eh, smluv 40% eh, alespoň na jeden rok. Eh, ovšem říkáte, že za určitých podmínek, jako je zajištění zásobování, také můžete vyžadovat další smlouvy. A to si myslím, že je nepřijatelná formulace. Když komise chce nahlížet do Eh, v smluvních vztahů, tak to musí také přesně formulovat. Potom mi také není jasné, jaké eh, výhody má tato transparentnost komisi přinést. Je zřejmé, že jsme 100%, eh, no víc než 100% závislí od určitých podniků, to je zjevné. A náhled na, do smluv na té situaci nic nezmění. Požadovaná transparentnost Eh, se mi zdá eh, spíše geopolitickým nástrojem a využí, vyzývá to jasný signál k Rusku. Jestli to povede pro, eh, k lepším podmínkám smluvním pro příslušné členské státy, si dovoluji o tom pochybovat tedy. Uh, thank you very much, madam. Uh, Mr. Zorinio. děkuji a nyní pan Zorinio. Děkuji, pane komisaři. Já vám chci poděkovat za vaši prezentaci a chci vám eh, poděkovat za tento návrh, který je velkým krokem vpřed. Diversifikace eh, investic, to musí být jednou z našich priorit a takováto diversifikace je také eh, podmínka sine qua non pro zajištění energetické bezpečnosti. Jak bylo řečeno ve sdělení o trzích s energiemi, je třeba vidět komplementaritu a přitom se soustředit na cíle dekarbonizace. V tomto rámci je cílem postupovat tak, aby fosilní paliva eh, v energetickém mixu ztrácely eh, na důležitosti, abychom postupně bez rizika a stabilně prováděli přechod v této eh, energetické mm, zaměření. Je to velice důležité pro celou Evropu. I když jsou velice důležité dodávky plynu pro Evropu, nesmíme zapomínat, že jsou také eh, možnosti na západě. I na západě jsou možnosti zásobování, eh, které by mohly doplnit eh, Eh, dodávky eh, plynu, mohly by zajistit lepší transparentnost. Eh, Jose Blanco o tom již hovořil. Pirenejský poloostrov je velmi blízko produkčních zón a máme také námořní přístupy a to jak ze strany Středozemního moře, tak i od Atlantiku, kdy jsou tady možnosti otvírat se dalším přístupovým cestám a mm, trh plynu by se mohl rozvíjet i tady a mohlo by to také doplnit vhodně naši plinárenskou eh, strategii. Jaká je vaše vize pro Pirenejský polostrov z tohoto hlediska zásobování plynem? Já vím, zastupujete celou Evropu, ale nikoli pouze jednu zemi, ale jaká je vaše vize pro Pirenejský poloostrov? Jak by to mohlo zvýhodnit eh, projekty ve společném zájmu? Děkuji. Děkuji, pane kolego. Paní Můdy. Děkuji. Jsou tady jasně eh, elementy v tomto, prv, v tomto balíčku, které jsou velmi vítané, zejména některé body, o kterých jsem chtěla hovořit. To je za prvé eh, ty, celý ten balíček akcí, který následoval po krizích a který ovlivnil to zaměření na plyn, jak jste vysvětlil. Je to otázka celého toho přechodu k dekarbonizaci. Potřebujeme tedy z časového hlediska co nejrychleji tyto věci řešit. A to eh, zejména s tím, o čem tady bylo již hovořeno, a to je eh, ta situace dneška, kdy jsou velmi nízké ceny plynu a ropy. Tomu musíme věnovat pozornost, jak eh, stimulovat celý tento přechod. Dále regionální spolupráce. Jak eh, můžeme eh, regionální spolupráci podpořit, eh, jak ji můžeme provádět. My tady také potřebujeme působit v této věci, aby se ta, ten cíl stal realitou. A konečně jste také hovořil o EFSI a použití prostředků z EFSI pro podpoření regionálních platform v rámci členského státu. Eh, ale hovoříme i o nadnárodních regionálních seskupeních. Tedy ta možnost dívat se na alternativy, alternativní modely, například ehm, eh, dodávka energií eh, mezi státy na regionální úrovni a také projekty energetické účinnosti. Děkuji. A nyní uh, bude mluvit pan Tošenovský. Předsedo, eh, mnoho otázek již bylo to zodpovězeno, takže já eh, jenom jednu. Hovořil jste o významu plynových elektráren jako o záložním zdroji pro obnovitelné zdroje, aby vůbec jsme udrželi stabilitu celého systému. Ale plynové elektrárny z mnoha důvodů moc nerostou. Skoro, skoro nevím, jestli nějaké nové plynové elektrárny vznikají. A důvodů je skutečně mnoho, ať už je to cena silové energie nebo velmi komplikovaná ekonomika takovéhoto zdroje, protože se velmi špatně definuje, eh, definuje jak, kdy bude použit eh, v případě výpadku z obnovitelných zdrojů. Eh, Jaký vy na to máte pohled, protože o plynových elektrárnách hovoříme velmi dlouho. Já už si tady v parlamentu pamatuju, že to je několik let a jsme v pořád v podstatě stejné situaci. A ta situace je taková, že vlastně stabilitu sítě zajišťují pořád uhelné elektrárny, protože bez nich se neobejdeme. Nové, nové zdroje nevznikají. Není to náhodou pohled na celý i systém obnovitelných zdrojů na nějakou redefinici přístupu a povinností ke stabilitě sítě? Děkuji. Děkuji. Paní Spraky. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám mnohokrát, pane komisaři Kaněte. Eh, ráda bych eh, zopakovala vás závěr, že ty energetické dohody, které členské státy podepsaly v minulosti, nestačí. Nemusí tady být tady posun pravomocí z eh, členských států na EU. No, já bych se zeptal na dvě otázky. Ta první se týká toho vytýkacího řízení, řízení pro porušení unijního práva, o kterém jste hovořil. Jak to vypadá se stávajícími eh, dohodami eh, mezi členskými státy a mezi vládními dohodami? Pokud členský stát chce rozšířit tu stávající dohodu, požádá o eh, povolení komisy a pokud ne, jakým způsobem komise chce slaďovat svoji strategii s jednání toho členského státu? A potom je tady druhá věc, a sice ta lepší propojenost. Jak už jste říkal, bude to eh, na těch, eh, kteří jsou velmi důležití. Čili jak to chcete dělat v terénu? Chcete eh, donutit členské státy, aby upravili ty operační plány v rámci stávajícího víceletého finančního rámce tak, aby začaly vytvářet možná plynovody nebo nějaká úložiště přeshraniční? Děkuji vám. Ještě eh, někdo by se chtěl přihlásit do debaty? Nevidím nikoho. Pan Balčitis, pardon. Děkuji, eh, pane předsedo. Pane komisaři, hovořil jste o principech interkonektivity. Hovořil jste o určitých členských státech, hovořil jste o, o hm, efektivitě vynaložených nákladů, ale e, když hovoříme o, růz, o rozličných zdrojích, tak se vždycky můžeme zamýšlet nad nižšími cenami do budoucna a, a nákladová efektivita bude problematická. Nemyslíte, že Evropská komise by neměla e, toto považovat jako za velice důležitou záležitost? čili eh, nákladová efektivita eh, těch propojovacích zařízení. Potřebujeme politické rozhodnutí, které eh, komise podpoří sama. Děkuji. Kolega Turmes. Jenom návaznou otázku. Pane komisaři, vy jste říkal, že ta strategie pro LNG svým způsobem otevírá dveře k získání financí na LNG v EFSI a v, podle CEFu. Já bych vám připomněl, že eh, v legislativě o Connecting Europe Facility je tam, je uvedeno, že ne více než 50% prostředků může jít do plynu. Protože když jsme o tom vyjednávali mezi Evropským parlamentem a členskými státy, tak jsme eh, v zásadě chtěli dát přednost eh, elektrické infrastruktuře. V minulých letech uh, už uh, víceméně eh, jako většina uh, projektů v, tom, té oblasti proběhla a my jako instituce tady uh, uh, riskujeme blamáž. Protože v legislativě máme mm, maximálně 50% na plyn, čili jak vy můžete slibovat, že na plyn půjde víc, když už v letech, která jsou za námi, šly šlo většinou na plyn, šla, šlo většina na plyn a už nemáme toho tolik na elektřinu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 zastavení globálního oteplování pod 2 stupně Celsia, 1,5 stupně Celsia musí vést k totální dekarbonizaci naší ekonomiky. Závazky všech zainteresovaných i EU, že do roku 2020 předložíme strategie klimatických změn střednědobého charakteru a v těchto strategiích eh, rozvinuté eh, země musíme mít ambiciozní cíle Eh, když komise říká, že v roce 2030 bude plyn eh, důležitý, no tak to prostě znamená, že to předtím bylo méně důležité, to je samozřejmě eh, pochopitelné. My chceme financovat infrastruktury. A pane Turmesi, máme tady otázku propojení, těch propojení, která chyběla. Eh, které jsou velice důležitá pro to, aby ten eh, plyn mohl eh, putovat dál. Nejsou to nějaké jiné velké projekty. Odpovídá to tomu, co řekl pan Blanko. Je tedy jasné, že nemá smysl mít nějaké mm, jasně rozložené továrny, které by znovu splňovaly skapalněný plyn když by nebylo plně možné využít eh, evropský trh, protože eh, tady není propojení mezi francouzským eh, a pyrenejským trhem. Ale to nejsou nějaké velké projekty infrastruktury. Za druhé, infrastruktury jsou eh, věci, které rozvíjí soukromý sektor, nikoli veřejně právní sektor. A soukromý eh, sektor eh, využívá samozřejmě určitého přístupu k financím prostřednictvím například Evropské investiční banky a je samozřejmě také možné eh, poskytnout určitou dotaci pro projekt, který by zajistil takové propojení, aby ten projekt byl rentabilní. Ale samozřejmě musíme postupovat velice opatrně. Nemůžeme eh, tady očekávat nějakou velkou explozivní spotřebu plynu musíme eh, prostě především se zaměřovat na obnovitelné zdroje, ale eh, zvažovat také, jak zajistit eh, zásobování energiemi pro okamžiky, kdy obnovitelné zdroje nejsou, ne, nefungují nebo není možné je v tu chvíli konkrétně vyrábět. Vlastně mít takovýto podpůrný E, systém. A tady si klademe právě na evropské úrovni otázku, jak financovat tyto podpůrné systémy e, jak e, pomoci také zemím, které v této době ještě stále používají uhlí a jaký energetický systém tady navrhnout, jak zajistit, aby obnovitelné zdroje mohly být využívány, ale přitom, aby byla jistota, že spotřebitelé vždycky dostanou energii, kterou potřebují. Eh, tady eh, je samozřejmě ta otázka, zda země podporují nějaký rozvoj, který by mohl deformovat trh a Evropská komise musí přesně sledovat, jak se tyto věci organizují. Jasné je, že jak budeme rozvíjet obnovitelné zdroje, zvyšovat jejich podíl, eh, budeme zajišťovat větší energetickou účinnost, to znamená, že vlastně ta spotřeba by pak mohla eh, klesat a pak jistě některé mm, produkční kapacity mohou být přebytečné a mnohou ty zastaralé alespoň být eh, vlastně rušeny. Co v tomto má udělat komise? Komise musí eh, zajistit nebo zaručit nejlepší podmínky pro všechny země, rovné podmínky pro všechny země. Jak tady někdo říkal, já neprosazuji ropu, já jen říkám, že eh, mezi fosilními eh, palivy je třeba používat ty čistší fosilní eh, paliva než ty méně čistá a samozřejmě maximálně prosazovat obnovitelné zdroje. To je věc, která samozřejmě vyplývá z celé logiky konference v Paříži COP21. Před konferencí COP21 jsme uh, hovořili o našem evropském systému uh, kontroly emisí, eh, tedy obchodování s emisními povolenkami ETS. A tady je prostě také ta otázka, jak stanovit cenu toho uhlíku. Ten druhý balíček jde okamžitě ruku v ruce s předchozím balíčkem. Je to energetická účinnost a Eh, k tomu ještě další balíček, který je už od tohoto odlišný. Musíme eh, eh, jednat s těmi zeměmi, které budou mít přístup k plynu a budou ten plyn moci pak Eh, předávat dál. A musí to být jistě. Polehlivý dodavatel je Norsko, dále eh, sledujeme, jaké další spolehlivé dodavatele máme. A pan Blanko měl naprosto pravdu. Eh, nemá prostě smysl nerozvíjet propojení Pirenejského poloostrova do zbytku Evropy, tedy zejména do francouzského trhu, na kontinentální celý trh. Nemělo by smysl toto nerozvíjet, to je, je postrádá, postrádá logiku. A e, plyn e, je dodáván vlastně na základě smluv, které jsou indexovány Eh, podle ropy. A my na naší jižní hranici máme určité dodavatele a eh, má smysl tady s nimi spolupracovat. Dále je tady otázka regionálního přístupu a jaká bude reakce členských států. No, to je ambiciozní návrh, ovšem komise musí být ambiciozní ve svých návrzích. A bude probíhat diskuse, bude probíhat dialog a budeme pokračovat tak, jako jsme pracovali i v minulosti. Chceme pracovat na regionální úrovni solidárně mezi členskými státy. Evropská unie je stavěna na solidaritě. A možná, že tady se migrační krizí ten prvek solidarity teď není dostatečně zdůrazňován, ale velké problémy bezpečných dolávek energie se musí opírat o solidarity. Máme tady jinak ty reverse flows, tedy ty zpětné toky. A e, to tež se také děje i s dohodami IG a 124 různých dohod e, mezivládních e, s třetími zeměmi. A Mm, prostě další země, eh, další země chtějí uzavírat další smlouvy. Eh, nemůžeme jim v tom bránit, ale chceme mít možnost eh, posouzení těch návrhů smluv ještě dříve, než budou podepsány. Teď ještě máme čas se na to podívat. Jest že tady je nějaká stará dohoda IGA a bude se eh, nějak projednávat dodatek nebo opětovně se bude projednávat již existující stará dohoda IGA, no pak to bude podléhat stejnému eh, posouzení a schválení eh, jako dříve. Tady je další otázka. Abychom provedli skutečné posouzení na úrovni EU. Musíme vědět, nebo komise musí vědět, jaké jsou schopnosti dodávek plynu v maximální denní množství, kde ten plyn bude, jaké jsou tady kapacity eh, dalšího dodávání dalším podnikatelům. To není vměšování se do cizích záležitostí, protože komise zajišťuje eh, důvěrnost eh, informací, které se eh, dozvídá. A když se podíváte do nařízení, tak my žádáme zcela jasně, vlastně omezené informace. Dolku platnosti smlouvy, Eh, minimální denní, maximální denní množství a eh, některé další aspekty. A když eh, chceme skutečně posoudit tuto situaci, udělat holisticky posouzení, pak musíte znát všechny ty nejdůležitější smlouvy, dohody, jaké jsou tam kapacity. A paní Moody Já už jsem říkal, eh, musíme veškerou naši legislativu zaměřit na postpařížskou eh, situaci. A eh, někdo namítal, že obchodování s povolenkami bylo velice složité, ale teď se musíme prostě spravedlivě podívat na tyto aspekty. Budeme mít dlouhé diskuse Eh, protože tady pro každý členský stát eh, je třeba se zaměřit právě na tyto složité otázky. Přijdeme s otázkami eh, obnovitelných zdrojů ve směrnici, směrnici o energetické účinnosti. Máme opravdu velmi mnoho činností, které nás čeká právě v oblasti pravomocí vašeho výboru pro nejbližší budoucnost. Eh, za prvé tedy, co se děje na trhu s elektřinou? Eh, tento trh vysílá nějaké signály pro investice. Je tady nedostatečná investiční rozvinutost. Eh, síťová odvětví neinvestují do sítě. Ne, musíme ten trh nějakým způsobem dostat pod kontrolu. Pokud je o trh s plynem, tak tam máme eh, mnohem eh, lépe funkční eh, trh. A ze strategii s LNG tam jsme zavedli větší konkurenci a to je pozitivní. Ale většina projektů to dělají firmy, soukromý sektor. My máme velice malou podporu. 5,85 miliard v rámci Connecting Europe Facility. A, a s tím musíme zacházet velmi pečlivě. Já jsem tedy mhm. mm, už říkal, že to je velice ambicioznější balíček, to vás můžu ujistit. Vedli jsme eh, dlouhou debatu v komisi a zvolili jsme tedy tento přístup, regionální přístup. Toto, toto ještě děláme tedy u uspořádání na trhu a chci jít opět tímto eh, přístupem, uvidíme, jak se nám to eh, podaří. Já vám děkuji, pane komisaři je docela eh, jasné, že díky vaší aktivitě můžeme eh, i tady my být aktivní na ITRE. A abychom tedy řešili a propagovali, že jsme vám velmi vděční za vaše iniciativy, eh, na kterých pracujeme v rámci balíčku energetické unie. A jsme velice rádi, že se máme čas tak často v našem výboru můžeme scházet. Takže děkuji ještě jednou. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vážení kolegové, poslední bod dnešního programu. Studie o otevřené inovaci, včetně 3D tisku, eh, prezentace Kristin Hamze a Dieter eh, Refeld z Metis ta studie, který by byla vypracována na zádost výboru ITRE. Takže, dámy a pánové, pokud mohu tedy vás požádat, abyste přestali diskutovat, eh, Já, Thank you, Commissioner, once again. Thank you very much. And uh, let me add, the study... Dovolte, abych dodal, že studie uh, popisuje, jak se inovace a uh, otevřené inovace And some recommendations as well. 3D e, výroba se mohou navzájem posilovat. Including uh, different policy levels. Jak je možné tedy řešit uh, problémy? Paní Hamza a pan Reinfeldt my bychom vás chtěli požádat, abyste eh, prezentovali během deseti minut, pokud to je možné, celkem deseti minut. Máte slovo. Děkuji. Děkuji za eh, příležitost prezentovat některé eh, nové přístupy. My jsme studovali otevřené inovace a aditivní výrobu společně, i když to má možná málo e, vazeb, ale ve skutečnosti je to paralelní, navzájem se podporující vývoj. E, mm, především v výrobě e, i v kreativním průmyslu podobně Obojí ovlivňuje inovační proces tím, že integruje společenské a sociální aspekty. Eh, bude zajímavé eh, ty technické aspekty spojit se sociální inovací, což se zatím nedělalo. Ehm, v novém kontextu, a co je možná klíčové pro naši studii, implementuje se postupně, ale má to disruptivní potenciál dlouhodobého hlediska. Um, je tady celá řada vizí, které je založeno na technické vizi a naše výsledky eh, se implementují krok za krokem Eh, možná je to tedy, mm, znamená určité narušení dlouhodobě, ale musíme se podívat na to, že ten výsledek závisí na mnoha faktorech. Um, můžeme se um, podívat, že možná toto byla situace, kdy se tam objevil ten, eh, to narušení Velice eh, stručně na začátku nebo po roce 2000 eh, mm, se eh, zaha, začaly tedy už v 90. letech experimenty a je to definováno jako toky znalostí pro urychlení inovace a rozšíření trhu externího využití. Jak vidíte, tak to není jenom no, inovace řízená uživatelem, ale je, to, je to společný rozvoj, jsou to licence, spin-off, spin-in. Takže je důležité si neplést otevřenou inovaci s free inovací. Spoustu e, znalostí, které toho přispívají, není zdarma, ale vlastní to firmy, které to Organizuje to něco jiného než um, uživatelská inovace, například um, výzkumné ústavy se účastní průmyslové aktivity. Otevřená inovace um, vstoupila do high-tech průmyslu a šíří se v dalším, uh, průmyslových sektorech. Možná je zajímavější eh, v těch eh, takzvaných loutek průmyslu, které nemají oddělené eh, výzkum, oddělená výzkumná oddělení a jsou zvyklí spolupracovat s klienty. Otevřená inovace je mm, diferencovaný koncept, eh, závisí to na business modelu a má to dopad na globální, národní a regionální inovační systémy. K tomu se ještě vrátím. Eh, podíváme se na 3D tisk. Ehm, ten má kořeny v 80. letech, kdy se tomu říkalo rychlé prototypování, později se tomu začalo říkat aditivní výroba a nedávné roz, ehm, ne, rozšíření 3D ehm, má vlastně původ někdy po roce 2000. Cílem je vytvářet mm, mm, objekty jaksi vrstvu po vrstvě a protože to je aditivní přístup, tak vyvolává velké naděje, že se bude šetřit materiál, energie a tak dále. Mm, nyní se z toho stává um, jaksi průmyslová produkce, e, například v zubním lékařství, v e, letectví. Mělo by to mít potenciál mm, transformovat procesy v nových průmyslových oborech a z dlouhodobého horizontu by to mělo umožnit přesun k masové kostumerizaci, masové produkce, k masové kostumerizaci. Um, ehm, ovlivní to um, globální i regionální sektory. Hodnotový řetězec 3D tisku je velice uh, rozmanitý. Vidíme tři skupiny. výzkumné ústavy, průmysl, letectví, de, dentální e, medicína a zdroje open, z komunity open source, e, laboratoře, nezávislé laboratoře, první e, eh, 3D tiskárny a podobně. Problém je, že implementace 3D tisku i otevřené inovace v tradičních průmyslových sektorech je něco jiného než ten přístup směrem, eh, jak ze zdola nahoru. Takže jsou tady různé kultury a je to jakýsi kulturní skřest, eh, spíše střet než spolupráce. Tady se snažíme um, schrnout různé kontexty, tedy otevřená inovace je součástí širších změn inovačních strategií, souvisí to s sociální inovací nebo novými mod, business modely. Eh, 3D tisk je zakotven v širším digitalizaci a ehm, je to jenom jedna z technologií digitalizace. Na regionální úrovni je 3D tisk e, zakotven v, t, eh, v tom hnutí nezávislých laboratoří. Když se podíváme na ty tzv. laboratoře, tak to není jenom o 3D tisku, je to často o technologiích, dalších technologiích, jako jsou e, laserové, laserový řez a podobně. Inovace. Otázka je, zda je možné měnit inovační ekosystémy. Ehm, je to součástí inovace i hnutí výrobců, který se zaměřuje na soukromé uživatele 3D tisku. Týká se tomu demokratizace kapitalismu, má to zdroj v Kalifornii. Mně se to nelíbí ten výraz, ale je to šíření využívání technologií, které probíhá. Tady vidíte eh, eh, spojení mezi otevřenou inovací, 3D tiskem. Um, ehm, jsou zatím marginální. Na regionální úrovni už jsou ty vazby zaměřením na nové městské obory a jsou tady vazby mezi na, na té grassroot mezi 3D tiskem a otevřenou inovací. Některé výzvy a doporučení. Hlavním problémem je legislativní a regulační rámec. Na globální a evropské a národní úrovni probíhá hodně, řada aktivit, je tady e, několik aspektů. Jednak, že potřebujeme rovnováhu. Snadno se to říká, obtížně dělá. Potřebujeme rovnováhu mezi e, legislativním rámcem, aby mm, byly pobídky pro inovaci, aby byly chráněny znalosti a současně, aby E, toky znalostí byly plynulejší. Takže klíčová otázka je otázka duševního vlastnictví. Je tady hodně aspektů e, zjednodušení patentování, na druhé straně otevřená inovace, otevřený zdroj, hnutí otevření zdroje, tak pro ně patenty jsou zastaralé. Je nutné, aby znalosti tekly volně. Tady velký potenciál pro startupy. Nyní je více než stovka firm, které urychlují strategie otevřené inovace. Některé ty tzv. laboratoře v Itálii začínají fungovat bez business modelu, bez financování. Objevuje se to důsledky v v malou obchodě, jako jsou 3D obchody a podobně. Vzdělávání kvalifikace to je jedno z nejdůležitějších témat, především otázka, jak přemostit tradiční mm, řemeslo, znalost materiálu, digitální produkci. To je velká otázka. E, vědci a mladí lidé často e, pracují na internetu, programují, ale otázka je, jak mo, jak e, se jim podaří e, pracovat s materiálem. Ekologické aspekty, tak to nikdo neví. Mm, studie o 3D tisku, e, životnost e, a podobně to neexistuje a my vidíme potenciál pro regionální aspekty, pracovat tedy regionální inovační ekosystémy, které by se zaměřovaly například na eh, městský průmysl. Thank you very, very much, Mr. Um, děkuji vám, pane Reinfeld. Možná bych vám rád položil jednu otázku. A můžete ji hned odpovědět. Velice často říkáme, že e, nás čeká nová průmyslová revoluce a většinou tuto revoluci spojujeme s robotikou. Myslíte teda, že 3D tisk bude pátou průmyslovou revolucí? Já myslím, že 3D e, printing to je vlastně jenom specifický eh, element, součást tedy toho eh, procesu té digitalizace. Ne, nemyslím si, že tady počítat takovéto ty revoluce by mělo eh, smysl. Pan Tamburán žádal o slovo. Děkuji vám, děkuji eh, za eh, tuto studii. My jsme si to přečetli velmi s velkým zájmem a dokonce jsme si to v Itálii mm, přeložili eh, díky mým spolupracovníkům. A také jsme o řezání laserem nebo o 3D tisku udělali určité informace o tom, jaké možnosti to přináší. A klademe si určité otázky a také to vyvolává i určité obavy, protože v současné době neexistují evropské předpisy o různých aspektech. Například není tady eh, certifikace strojů, eh, které se k tomu používají. A mm, jsou tady určité eh, průmyslové aktivity, které se rozvíjely, my nevíme, jaké například um, znečištění jejich aktivita působí a um, já nevím, ti skárna se například používá i proto, aby si s ní hráli děti. Je tedy třeba eh, myslet na regulování celé této oblasti. Mohlo by to mít neblahé dopady. Tolik tedy ke strojům, ale chybí i certifikace k materiálům. My nevíme, co je v těch eh, Eh, vláknech, hovoří se o ABS, ale eh, my nevíme, jaké znečišťující látky jsou případně v tom obsaženy. Eh, má to například i některé dopady pro medicínu. Já sám jsem byl zubařem. Mm, tady je také například otázka zubních náhrad, ale také například i různé jednorázové materiály, které se eh, používají v ordinace. Eh, jsou to přitom látky, které jsou v kontaktu s lidským tělem. Eh, co, jaké jsou tady možnosti, případné možnosti, které se tady otvírají pro cirkulární ekonomiku, to znamená například schromažďování různých plastů pro takovéto vyrábění těchto vláken. Já bych rád věděl, zda ehm, tady víme, co nás čeká, zda máte informace o tom, co nás čeká, případně nám to mohl říci. Děkuji, paní Niebler. Děkuji. Mám akorát jednu otázku. Říkal jste, že musíme eh, eh, se zamyslet nad legislativou o rušením vlastnictvím. Tak co, co jste tím chtěl říct? OK. Já. Eh, regulation of Pokud jde o regulace těch materiálů a strojů, já zcela souhlasím. Nemáme tady řešení je to na politicích, komisi, na eh, průmyslových odvětvích to vypracovat, ale je to dosti složité, protože ten problém je, že když začneme s velmi silnou regulací u tisku 3D, a když tady budou další inovace těch tiskáren jako ústrojů, tak Eh, to může mít své dopady, protože to může mm, pracovat ve velmi složitém prostředí. Ale je tady také určitá eh, otevřená otázka, eh, problémy, které se v rámci tisku 3D ještě nediskutují a vlastně potřebujeme řešení. U recyklace si nejsem jist. Doposud Diskuse zněla tak, že je ty věci, které se používají při tisku 3D, nejsou uh, použitelné pro recyklaci, protože jsou tam různé přísady, není to jeden materiál, je to pak opravdu již odpad. Jsou určité naděje, že v dlouhodobějším uh, výhledu uh, vzniknou nové materiály, kde recyklace možná bude. Ale není to jednoduché Nejsou to jednoduché materiály, které zatím prostě jdou pak do odpadu a není možné je recyklovat. A Evropská komise? Chcete, prosím, se ujmout slova k této diskusi? Dobré odpoledne. Já bych chtěl odpovědět na vaše obavy, protože opravdu Již probíhají vnitřní diskuse v komisi o všech těchto aspektech. Já eh, mohu hovořit za naše DG INTE, eh, za DG eh, pro výzkum a vědu, ale také z dalších DG se o tom jedná. My v současné době provádíme vyhodnocení pro případné možné návrhy. A je tady jedno konkrétní téma. DM začne s projektem, které se bude zabývat právě těmi technologickými i netechnologickými aspekty, e, například standardizace, IPR e, a další, kdy bude možné vzít v úvahu co nejširší aspekty z celého tohoto okruhu všech, od všech partnerů. A bude to zřejmě trvat rok nebo dva, začneme v listopadu a bude to velice otevřený projekt s mnoha workshopy, konferencemi, kongresy a velmi uvítáme všechny příspěvky, všechny přínosy. Děkuji. A mohl byste se prosím jenom stručně představit eh, jméno a tedy je to z DG Výzkum, ano? A vaše jméno? Jmenuji se Herman Esteban a eh, pracuji v oblasti průmyslových eh, technologií v mm, útvaru 2. Děkuji. Vážení kolegové, Na webových stránkách ITRE je k dispozici tato studie, ale tato studie je tady také k dispozici, je tady rozdána. A další otázky je možné směřovat na pana Renfelda. Bude na ně odpovězeno? Případně nebude? Bude, bude na ně odpovězeno, je to slíbeno. Ale není to jednoduché, protože to je opravdu zcela nový prostor. Průmyslová revoluce číslo 5. No, ano, i číslo 4 už je asi dost vysoké. Děkuji vám za dnešní prezentace a děkuji vám všem, že jste zůstali až do konce se mnou a s ostatními a sejdeme se zítra v 9 hodin ráno. Děkuji. Thank you.